przewodniczący! Panie i panowie. Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Prvním bodem na pořadu jednání jsou závěry Evropské rady a komise. Jsou to závěry zasedání Evropské rady ze zasedání 16. září 2010. Vítáme mezi námi pana předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye. Uh, Vítejte v Evropském parlamentu a máte slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, setkání Evropské rady 16. září bylo svoláno zejména proto, abychom se zaměřili na vnější vztahy Evropské unie. Také jsme měli krátkou diskusi přes oběd o speciální pracovní skupině pro eh, finance a také neplánovanou diskusi o situaci Romů. Dovolte, abych se věnoval oběma těmto tématům, nebo všem těmto tématům. Za prvé, zahraniční záležitosti. Když jsem se ujal úřadu před osmi měsíci a navštěvoval jsem hlavní města, všiml jsem si, že tam existuje po koreňském samitu určitá frustrace. Vnímání eh, toho, že Evropská unie se dostala na vedlejší linii. Hospodářský výhled nebyl velmi dobrý, zatímco ostatní ve světě rostly mnohem rychleji. Kromě toho jsme si začali uvědomovat, nakolik se ekonomická síla nově rozvíjejících se zemí transformuje do skutečné moci. G20, i když byla vlastně vytvořena na popud Evropské unie, také je důkazem tohoto trendu. Stejně tak jako debata o zastoupení na Mezinárodním měnovém fondu. To všechno má na nás dopad. Noví hráči na světové scéně nevždy sdílejí naše názory. Lisabonská smlouva krátce po Evropské radě, aby definovala strategické zájmy EU a strategickým způsobem nasměrovala také práci dalších institucí. Jsem rád, že šéfové vlád a států se shodli na tom, že takto chtějí pokračovat a posílit evropskou zahraniční politiku chtějí, aby se Evropská rada více stotožnila s těmito cíly, chtějí eh, to také jako členové evropských institucí. Takže o čem přesně se jednalo? Zdá se, že bychom se měli nejprve eh, nejnaléhavěji bavit o strategických partnerstvích. Měli jsme se bavit o konkrétním pokroku přímo v terénu. Proto jsme se stručně bavili o tom, jakým způsobem nejlépe využívat Lisabonskou smlouvu díky nové diplomatické službě eh, Evropské eh, komise. Chci tím pádem poděkovat Evropskému parlamentu za spolupráci při dohodě na vnější službě EU to, co se děje v Bruselu a v hlavních městech, by mělo jít stejným směrem. Jakým způsobem ale skoordinovat práci mezi různými aktéry v Bruselu i jinde? Jakým způsobem začlenit různé aspekty našich zahraničních vztahů do dalších témat, jako jsou klimatické změny, bezpečnost, ekonomika a tak dále? Jakým způsobem přistupovat k našim partnerům? Stanovili jsme si některé priority u celé řady náléhavých záležitostí. Pokud o samity se třetími zeměmi, musíme se opřít o konkrétní vyjednávání a co já si tedy odnesu z jednání Evropské rady je následující. Za prvé, toto je pouze začátek celého procesu. Za druhé, naše klíčová poselství musí být posílena mandátem Evropskou radou, musí to připravit rada GAERK a vysoká představitelka, tak jak už se teď připravujeme na jednání G20 na půdě Evropské rady. Za třetí, spolu s našimi partnery potřebujeme reciprocitu. To je klíčové slovo. Také bychom mohli hovořit o identifikování vzájemných zájmů. Zatím panuje pocit, že tomu tak není. Musíme eh, trvat na dosažitelných cílech a na způsobech, jak jich dosáhnout. Potřebujeme si je stanovovat, zejména s našimi strategickými partnery, ale k tomu potřebujeme více strategie. Vyvíjeli jsme myšlenky eh, ohledně toho, jakou pozici zaujmout vůči, Čí, vůči Číně. Takže díky diskusi na Evropské rady Eh, když se my setkáme za dva týdny s čínským premiérem v Bruselu, já a předseda komise Barroso už nebudeme hovořit pouze naším vlastním jménem, ale jménem celé 27. Také jsme se dotkli dalších následujících jednání, například summitu G20 v Soulu a summitu EU USA, který se odehraje v listopadu a bude z hospodářského hlediska klíčový. Budeme také připravovat tyto rady 28. 29. 10. v Bruselu. Francouzský prezident jako budoucí předseda G20 nastínil určité cíle pro G20 na rok 2011. Obdržel plnou podporu proto, aby nastartoval novou dynamiku proces G20 a měl by to být skutečný proces, ne jen jednorázová událost. Pokud je o Blízký východ, eh, úspěch mírových jednání má strategický význam pro Evropskou unii. Přijali jsme specifickou deklaraci k tomuto v souladu s naší společnou pozicí z prosince 2009. Jsme plně zapojeni do celého procesu eh, v rámci kvartetu. Pokud jde o naše sousedství, například evropská perspektiva západního Balkánu, to je velice důležité, plus východní partnerství. Naše pověst ve světě musí začínat stabilitou našeho vlastního kontinentu. Chceme-li být globálním hráčem, musíme být zejména regionálním hráčem. Od dneška se budeme bavit o zahraniční politice na Evropské radě právě v tomto duchu. Můžeme být důvěryhodní a silní pouze tehdy, pokud budeme jednotní. Prokázali jsme naši jednotnost při společné pozici 27 eh, o dodatečných sankcích eh, uvalených na Irán. To bylo velice důležité, plus důležitá rezoluce OSN o dialogu mezi Řebskem a Kosovem. Tam jsme se také shodli. To je velice důležité pro západní Balkán. Kromě diskusí o strategii a našem celkovém přístupu jsme se také dohodli ohledně dvou důležitých záležitostí Jižní Koreji a Pákistánu. Prokázali jsme tak okamžitě, že Evropská unie může plnit své sliby a prosazovat své zájmy. Eh, dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou má obrovský zahraničně politický význam. Týká se klíčového vztahu eh, s jedním z našich největších ekonomických partnerů a vůbec našich vztahů s asijskými ekonomikami. Už jsme se blížili dohodě eh, po celé tři roky a teď už jsme ji konečně dosáhli. Ušetří to evropským exportérům obrovské náklady a je to velice dobrá zpráva pro eh, exportní sektor v Evropské unii a tím pádem také pro růst a zaměstnanost. Pokud o Pakistan, chceme maximálně podpořit tuto zemi. Poté co ji tak zasáhly obrovské záplavy. Je zapotřebí více pomoci, ale také více obchodu. Chceme, aby se Pakistan začal obnovovat, aby se znovu postavil ekonomicky na nohy. Chceme zvýšit přístup na trhy a Lady Ashton nám pomohla se dohodnout i v tomto bodu. Druhá důležitá věc, eh, zvláštní pracovní skupina pro finanční záležitosti Task Force. Samozřejmě jsme se bavili také o ekonomice, o tom, jakým způsobem získat ekonomický vliv. V první polovině tohoto roku Evropská rada se musela zapojit více v ekonomických záležitostech. Naše ekonomiky jsou nyní v lepším stavu, ale ještě není veškerá práce za námi. Během oběda jsem informoval kolegy o pokroku v Task Force ohledně ekonomické zprávy a řízení. Já jsem tak učinil také eh, vlastně včera v parlamentu. Všichni chtějí pokračovat v práci a udržet nastartované tempo. Dosáhli jsme širokého koncenzu v některých důležitých záležitostech, jako makroekonomický dohled, který bude monitorovat a eh, napravovat určité nerovnováhy, například sledovat možné bubliny a tak dále. Také jsme se rozhodli, že posílíme národní fiskální rámce a zpřísníme rozpočtová pravidla a přeneseme je do národní legislativy. Na základě toho, čemu se říká evropský semestr. Také jsme pokročili ohledně sankcí, i když tam je zapotřebí ještě více práce. Jak už jsem vysvětlil eh, na jednání eh, zasedání eh, šéfů vašich frakcí včera, to posílí ekonomický pilíř naší hospodářské a měnové unie. I když někteří tvrdí, že naše práce v této oblasti je příliš pomalá, ve skutečnosti jsme za velice krátkou dobu zvládli obrovské penzum. Když se podíváme na jednání, která vedla k zřízení paktu stability a růstu v roce 1997 a potom revizi později, tak tady jsme dosáhli obrovských úspěchů. Já 27. září předložím závěrečnou zprávu Task Force a konečné jednání proběhne v říjnu tak, aby Evropská rada to potom mohla uzavřít na svém jednání 28. a 29. října. Komise chce předložit legislativní návrhy do konce září v souladu se svým právem iniciativy. Budou to návrhy, které samozřejmě eh, budou projednávány také zde v parlamentu v rámci příslušných legislativních postupů. Tyto návrhy komise pozitivně přispějí k udržení určitého tempa. Eh, toto jaro eh, jsme posílili euro a já jsem si jist, že se konečně poučíme z této krize. Třetí eh, téma Romové. Během oběda, oběda jsme se bavili o tématu, které vás také obzvláště zajímá. U stolu bylo dosaženo koncenzu ohledně pěti bodů, ale nebyly to formální závěry rady. Za prvé, členský stát má právo a povinnost eh, prosazovat právo a právní stát na svém území. Za druhé, komise má právo a povinnost zajistit dodržování evropského práva členskými státy a má právo a povinnost také provádět vyšetřování. Za třetí, bereme v potaz deklaraci, kterou učinil předseda Evropské komise v předvečer Evropské rady. Za čtvrté, respekt, to je pravidlo číslo jedna ve vztazích mezi členskými státy a komisí. Za páté, na budoucím jednání Evropské rady se budeme bavit o tématu integrace Romů zákaz veškeré formy diskriminace na základě státní příslušnosti nebo etnické eh, příslušnosti je jedním ze základních principů EU. Respekt lidské důstojnosti je jednou z našich klíčových hodnot. Milí kolegové, vážený pane předsedo, setkání Evropské rady by neměla být považována za samity, ale za jakési téměř rutinní schůzky jedné z evropských institucí. Dovolte mi abych zdůraznil, že v období obnovené diskuse o komunitární metodě i zde v parlamentu eh, Evropská rada je institucí. Není to takový summit jako třeba G8 nebo G20. Je to něco, co už je zakotveno institucionálním rámci a znamená to, že z nejvyšší politické úrovně členských států se zde dostává určitý politický impuls a členské státy se tak mohou lépe stotožnit s děním v EU a mohou posílit své odhodlání uspět na poli EU. Znamená to nejen premiéry a prezidenty, ale je tam zastoupen také předseda Evropské komise, vysoká představitelka, často tam eh, na toto jednání přijíždí také guvernér Evropské centrální banky. A není tedy předseda někdo, kdo ne, nezastupuje zároveň jeden ze členských států, tedy někdo, kdo pracuje zároveň na Evropské radě, ale také v úzké spolupráci s dalšími institucemi, abychom našli konsenzus v celkovém evropském zájmu. Proto já do toho investuji spoustu času a energie, abych byl v pravidelném kontaktu s zástupci všech institucí, také s předsedou komise, se zástupci rotujícího předsednictví z Eurogroup, Evropskou centrální banku a samozřejmě s vámi, pane předsedo, spolu s lídry hlavních frank, frakcí a skupin v Evropském parlamentu, což jde mnohem více nad rámec toho, co je zakotveno ve smlouvě. Skutečně všichni pracujeme na společném evropském zájmu. Úsilí vykonané našimi institucemi v posledních měsících konečně nese své ovoce. Naše ekonomiky se obnovují velice rychle, neočekávaně rychle. Vrácí se sem také důvěra. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za jeho spolupráci, za obnovu důvěry v, legislativy o, v legislativu o finančním dohledu. V mnohých členských zemích probíhají také reformní programy. Chci uh, zde složit hold těm členským státům, které podnikají tyto změny ve velmi obtížných politických okolnostech. Ve většině našich členských států ještě zdaleka krize není za námi, zejména pokud jde o zaměstnanost, i když zde došlo také ke zlepšením. Jsme v lepším stavu, než jsme byli dříve ale před námi je ještě spousta práce. Vážení kolegové, my se do toho pustíme. Děkuji. Uh, you, děkujeme, vážený pane předsedo, děkujeme, vážený pane prezidente, za váš projev a i všechny poznámky, které se dotýkaly Evropské rady. A za Evropskou komisi místo předseda komise, pan Maroš Ševčovič, máte slovo. Děkuji za slovo vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, milí kolegové, kolegyně. Evropský parlament velice jasně vždycky říkal, že jedním hlavním cílem Lisabonské smlouvy je to, aby, se, aby jsme se stali silnějším na mezinárodním poli a my s tím souhlasíme. Chceme maximalizovat evropský hlas ve světě, myslím si, že je to dobré pro nás i pro celý svět. Umožňuje nám to podporovat naše zájmy, naše hodnoty a zároveň přispět k celosvětovému úsilí k těmto velkým výzvám, jako jsou klimatické změny, bezpečnost, nedostatek zdrojů a zároveň mm, překonání hospodářské krize. Máme zde před sebou příležitosti, ale i odpovědnosti a Lisabonská smlouva nám poskytla tyto nástroje, tak abychom zajistili naše cíle v obou oblastech. Všichni víme, že je to práce, která neustále pokračuje, to znamená, že se musíme my doma naučit to, jak využít tyto struktury Lisabonu nejlepším způsobem, musíme prokázat našim partnerům, že jsme důvěryhodným partnerem a k tomu nedojde samozřejmě přes noc. Ovšem poslední Evropská rada byla velice důležitým bodem v dosažení tohoto cíle. V devíti měsících po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, jsme učinili mnoho důležitých kroků. Baronka Eštonová je hlasem Evropy na globální scéně. A díky podpoře Evropského parlamentu doufám bude mít právě tuto diplomatickou a evropskou diplomatickou službu funkční. Evropské instituce rovněž přebývají určité úkoly, které se dotýkaly předsednických úkolů, pokud jde o koordinaci a tak dále. My jsme identifikovali základní kroky, pokud jde o procedury, postupy i podstatu Zjistili jsme a uvědomili jsme si, že musíme udělat mnohem více, abychom dosáhli konzistentnějších, koherentnějších politik vůči našim strategickým partnerům, především vůči Číně. Je nesmírně důležité to, že Evropská rada se bude věnovat společnému přístupu a to na pravidelném základě. Všichni jsme si vědomi toho, že zde máme mnoho problémů, kterým čelíme, nedostatek priorit, obrovské množství těchto priorit. Naši partneři mm, potom se domnívají, že nejsme schopni se domluvit na určitých věcech. To znamená, že toto všechno podkopává na základní, naše základní signály, které vysíláme. Měli bychom dosáhnout takového stanoviska, kde prezident Van Rompuy a předseda Barroso hovoří za EU na samitech a to na základě pověření, eh, na základě společného konsenzu a závazku ze strany EU i členských států při sdílení všech úkolů. My se domníváme, že je důležité identifikovat konkrétní zájmy ve vztahu ke všem našim strategickým partnerům v tomto ohledu a rovněž přijít se stejným přístupem ke všem našim globálním partnerům. Dále mm, je to klíčový summit, který nás čeká s Čínou, Indií, Ruskem, Spojenými státy, G20, Azie a rovněž summit EU Afrika, který nás čeká na podzim. Všechno to potřebuje demokratickou dimenzi, mm, které, kterou podporuje Evropský parlament. Obchod, to je klíčová záležitost, je to velice silný signál, kterému jsme se věnovali na radě. Dohodli jsme dohodu, pokud jde o, obchodu o, volném, o dohodu o volném obchodě s Koreou uvidíme, co je možné v tomto dohledu, v tomto ohledu. Nebyla to jednoduchá dohoda, ovšem představuje veliké obchodní zájmy pro obě strany. Zároveň jsme se dohodli na určité pomoci pro Pakistán. Samozřejmě, že děláme hodně na humanitárním poli rozvojové pomoci, to je zásadní pro obnovu Pakistánu. Ovšem, Zároveň je správné říci to, že bychom měli pomáhat z dlouhodobého hlediska pakistánskému hospodářství prostřednictvím obchodních opatření. Evropská komise přijde s konkrétními návrhy v tomto ohledu příští měsíc. Čeká nás předsednictví, francouzské předsednictví G20 eh, a to je další příležitost, která by nám mohla umožnit potvrdit evropské zájmy. Evropská komise chce využít tohoto nástroje jakožto platformy pro EU v následujícím roce. Nyní několik věcí k dalším oblastem. Evropská zpráva, mm, task force, o které hovořil pan, prez. pan prezident Van Rompuy, podrobné návrhy v tomto ohledu, které předložila komise, to vše je důkazem toho, že jsme udělali veliký kus práce od května na příští týden předložíme konkrétní návrh za komisi. Myslím si, že nastal čas, abychom zahájili spolurozhodovací fázi, pokud jde o detailní proskoumání legislativních návrhů, tak abychom měli takový systém k dispozici v polovině příštího roku. Vím, že Evropský parlament chce začít tuto práci co možná nejdříve, pokud jde o přeskum všech těchto návrhů komise. Tento balíček bude mít tři základní cíle. Prvním posílení plnění ze strany členských států, pokud jde o pak růstu a stability. Druhý cíl, rozšířit ekonomický dohled, abychom dohledli nad nerovnováhami a zároveň, aby jsme zde měli určité stimuly i sankce k dispozici v této oblasti, progresivní způsobem je aplikovat a mm, samozřejmě zaručit jejich účinnost. Chceme posílit i důvěryhodnost naší ekonomické zprávy a řízení v oblasti eurozóny především. Tato agenda bude dále rozšířena, jakmile speciální skupina Task Force předloží konečnou zprávu příští měsíc na radě. A nyní k romské otázce. Pouze jedna záležitost. Evropská komise má odpovědnost, protože je strážkyní evropských smluv. A my jsme si vědomí této odpovědnosti v tom neustoupíme, pokud jde o respektování komunitního práva a budeme bránit naše evropské hodnoty do posledního okamžiku. Čili snažíme se samozřejmě zjistit, zda bylo evropské právo respektováno, pokud jde o volný pohyb a nediskriminaci. V současné době probíhá právní analýza a v brzké době se na tyto analýzy podívá i celé kolegium komisařů. Ovšem nesmíme zapomínat na jednu důležitou věc, která je zásadní, zásadní součást celé diskuze, a to je odstranění těžkého údělu Romů, lepší integrace Romů do naší společnosti. A právě proto paralelně se snažíme zjistit, jakým způsobem bychom mohli rozšířit naše návrhy stupna, pokud jde o evropské fondy a jejich využití pro pomoc Romům. Vytvořili jsme Task Force, speciální skupinu, která by se měla zabývat konkrétními kroky v oblasti inkluze Romů. Tato skupina se poprvé setkává dneska dopoledne tato skupina předloží první výsledky na konci letošního roku. A já jsem si vědom toho, že Evropský parlament bude chtít být informován pravidelně o výsledcích této skupiny a komise samozřejmě předloží tyto výsledky. Na závěr pane předsedo, jsme hovořili o rozšíření naší kapacitě v oblasti jednání na interním i externím poli, tak abychom přinesli lepší výsledky pro naše občany. Ve všech těchto oblastech evropské instituce a naše nástroje se zdá, že fungují opravdu tím způsobem, jak to smlouva předpokládá a Evropská komise se těší na spolupráci s Evropským parlamentem, na rozšíření této práce a na zajištění efektivních účinků naší politiky. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Děkujeme vážený pane místopředsedo Evropské komise. A nyní za jednotlivé politické frakce pan předseda Josef Dol za EPP. Máte slovo. Tak. Pane předsedo Busku, pane prezidente Van Rompuy, pane místopředsedo Ševčoviči, drazí kolegové, Evropská rada hovořila o vztazích EU a jejich světových partnerů a ekonomickým vládnutím, ale veřejnost zejména sledovala debatu o Romech. Musím znovu říci, jaká je pozice mé frakce k této věci. Za prvé, každý stát musí respektovat evropské právo a Evropská komise, strážkyně smluv, se o tom musí ujistit. A to velmi nestraně. Všechny státy EU jsou si před zákonem rovny. A právě v tom je síla Evropy. A za těchto podmínek eh, respektujeme rozhodnutí komise, že požádá Francii, aby objasnila přijatá opatření a nepochybujeme o tom, že Francie odpoví opravdu pečlivě. Za druhé, skupina EPP lituje, že to vedlo k takovýmto problémům a říká, že takové věci, jako je solidarita a zodpovědnost, to znamená ty hodnoty Evropské unie, musí být pravidle, musí zde být také vzájemný respekt mezi členskými státy a evropskými institucemi. Má skupina znovu vyzývá aby se vytvořila evropská řešení, řešení na úrovni společenství pro začlenění všech menšin v Evropě, protože současná krize, jak vidíme, jasně ukazuje, že zde existují problémy mezi menšinami a přijímajícími zeměmi, kde tyto menšiny žijí. Dámy a pánové, pokud každý z našich spoluobčanů má užívat svých práv, tak se každý musí také srovnat se svými povinnostmi. Ano, volný pohyb osob je pravidlem a tento parlament toto právo prosazoval, aby se nikam neustoupilo, ale musíme také dodržovat zákon, začlenit se do přijímací společnosti, zapsat děti do školy, respektovat blaho ostatních. To jsou povinnosti, kterých se nikdo nemůže, kterým se nikdo nemůže vyhnout. To je stanovisko EPP, které se zakládá na zásadách a hodnotách a jde nad rámec eh, stranické kritiky, k se někteří nechali v posledních dnech svést. Mám ještě dvě minuty na to, abych se vyjádřil ke dvěma klíčovým otázkám na nichž eh, se sešla Evropská rada. Naše stanovisko ve světě a také ekonomické vládnutí. Jak můžeme přistoupit na to, aby Evropa byla jednou ze světových velmocí, možná nejrespektovanější, pokud je o přístup k lidským právům a multilateralismu, a přesto už nemá žádnou váhu na světové scéně. To znamená, že třeba pokud o Palestinu, tak jsme vůbec nebyli u jednacího stolu. Pane prezidente, musíme dohlédnout na to, aby se to změnilo. A závěry rady obsahují zajímavé náznaky, ale ten očekávaný kvalitativní skok eh, počítá s tím, že musíme zcela změnit eh, svůj způsob jednání. Musíme mít politickou vůli působit jako jednotná síla a ne jako 27 různých diplomací. Komunitární metoda, metoda společenství je pro nás důležitá. Počítáme s vámi, není to žádné neslušné slovo. Je to jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby EU byla uznávána na světě, ve světě. Musíme racionalizovat lidské zdroje a diplomatická služba je prvním správným krokem dobrým směrem. Mám na mysli také finanční zdroje, především v oblasti bezpečnosti a obrany, které musí být eh, lépe vynakládány a proto také musíme o to více usilovat. Jsme od toho velmi daleko a já pozbuzuji členské státy k tomu, aby v následujících eh, měsících se snažili dosáhnout aspoň několika z cílů obsažených v těchto závěrech. Pokud jde o ekonomické vládnutí, tak eh, my jsme pro první cíl, který stanovila Pracovní skupina Van Rompuje především dodržování cílu paktu růstu a stability. Musíme se poučit z finanční krize a z těch iluzí, protože my jsme se nechali ukolébat. Potřebujeme finanční a ekonomickou a sociální zprávu a vládnutí. Obě dvě tyto složky musí být spojeny. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Děkuji. Pane předsedo, teď má slovo Martin Schulz za socialisty a demokraty. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane uh, Van Rompuy, já jsem vám pečlivě naslouchal a zní to všechno tak jako easy, žádný problém na radě. Jasně, vy jste, vy jste tam byl, já ne, vy jste to zažil z první ruky, já ne. Nicméně já jsem se doslechl o tom, že to nebylo úplně tak, jak jste nám to právě popsal. Myslím, že to, co jsme zažili, bylo alespoň ve dvou případech něco, čemu, čemu bychom mohli říci jaksi mm, protest evropských lídrů proti evropské realitě. Máme tady volný oběh zboží, kapitálu, služeb, ale také osob v Evropské unii. Já mám dojem, že pokud jde o osoby, tak toto právo by mělo mít stejné postavení jako třeba volný oběh nebo volný pohyb kapitálu. Eh, možná by bylo dobré, kdyby se s kapitálem zacházelo se eh, stejným způsobem jako s lidmi v Evropské unii. To, co zažíváme, je, a to jste naznačil, a neřekl jste to plně, že v tomto post-Lisabonském procesu, v něm se nacházíme, si musí instituce vydobít svoje mocenské pozice. A tady máme tedy tu novou instituci, Evropskou radu, kterou zastupujete vy, protože to je instituce, která existuje jako taková pouze od Lisabonu. A tato nová instituce se pokouší prosadit si svoji mocenskou pozici ale to je úplně normální, já vám to nevyčítám, to dělá každá instituce, ale ve spojitosti s tím, co probíhá na Evropské radě, je to veliké nebezpečí a to v tom, že post-Lisabonský proces znamená, že kompetence, které dostává Evropská unie, což je napsáno ve smlouvě, to, se něco, to je něco, co se přenáší na Evropskou unii, budou vždycky jaksi s výhradou souhlasu Evropské rady. To jsem tady nazval takovou direktoriální vládu v mém posledním projevu. A to je přesně špatná cesta. My nemůžeme na jedné straně pro, propagovat to, co jste tady uváděl, například v mezinárodní politice, v mezinárodní diplomacii. Potřebujeme jednotnost, potřebujeme jednotné evropské výpovědi, jednotné evropské jednání, jednotné evropské vystupování. ale zároveň nemůžete říct, no jenom když se mi to hodí do národního krámu. Když se mi to nehodí v mezinárodní politice, tak to prostě zablokuju a nebude to tak. Ale to je přesně to, co teď probíhá v Evropské unii. A není to nic specifického, co by se týkalo jedné vlády. EPP eh, e má většinu vlád sice, ale my jsme také sestavili vlády, ale všechny ty vlády reagují stejným způsobem. Takže to není stranická věc, ani ideologická, je to institucionální věc. A toto institucionální nebezpečí ohrožuje co Evropskou unii. Úlohou Evropského parlamentu je, a to je zároveň apel z mé strany na všechny ostatní frakce, říci společně, chceme to, co nazval kolega Dol komunitární metodou, to není nic jiného než prosazování a realizování evropských eh, kompetencí, aby to byla skutečně celoevropská metoda, skutečně komunitární metoda na celoevropské úrovni, aby se používala k řešení problému. Představte si, že bychom měli třeba měnově politický problém a že bychom ho řešili na národní úrovni. To už přece dávno nejde. Nebo třeba něco v oblasti klimatických změn. Dá se to řešit na národní úrovni? Samozřejmě, že ne. Nějaký obchodní problém, mezinárodní obchod. Může to vyřešit členský stát sám nebo zvládnout? Samozřejmě, můžeme diskutovat s Čínou jako EU, jako Evropská unie, která má 500 milionů lidí. To je jedna možnost. A nebo to můžeme rozdělit, bude vyjednávat zvlášť Francie, zvlášť Německo, zvlášť Kypr, zvlášť Lotyšsko, to by teoreticky taky šlo, ale to asi, já nevím, jaké to na Číňany udělá dojem, pane Van Rompuy. Takže my potřebujeme komunitární metodu. A já myslím, že to je právě úkol tohoto parlamentu tuto komunitární metodu prosadit. Komise poprvé ve formě výpovědi pana Barosa o romské otázce ukázala, že je připravena k boji. My tu romskou otázku budeme muset řešit a vyřešíme. Evropský parlament ji vyřeší tak, jak jsme si to společně řekli. Hodnota a důstojnost lidí je nedotknutelná. To je něco, co nemůžeme nikdy ohrozit a to platí i pro menšiny. A pokud jde o finanční dohled, já myslím, že tady ještě v celém Evropském parlamentu narazíte na veliký odpor. Děkuji. Mr. Eh, President. Eh, Mr. President. Děkujeme. Vážený pane předsedo Šulci, otázka na vás. Souhlasíte s tím? Souhlasíte? Přijímáte otázku? Paní Morvaj položí otázku. Vážený pane Šulci, velice jednoduchá otázka. Jak by ty pohledy, ty myšlenky našich občanů, našich členských států na domácí úrovni, jak je můžeme opomíjet, jak je to možné, jak je to podle vašeho názoru v souladu s těmi základními myšlenkami a hodnotami demokracie. To znamená to rozhodnutí na té evropské úrovni v podstatě většinou, které, ke kterým dospějí jednotlivci, kteří nebyli zvoleni a tato rozhodnutí poté převáží nad vůli našich občanů. To si myslím, že je velice důležitá otázka. Děkujeme, pane Všouci. Vážená kolegyně, každý právní stát má povinnost dbát na to, aby bylo právo v jeho kompetenci prosazováno. Takže já s vámi stoprocentně souhlasím, nebo souhlasím s těmi, kteří říkají, pokud se objeví nějaký individuální problém s nějakým individuem v nějakém členském státu, tak je to povinnost toho členského státu ten problém zvládnout. Pokud je to trestně právní problém, no tak se musí řešit trestním stíháním. Ale platí to také pro prosazování celoevropského komunitárního práva v EU. My jsme součástí určitého právního společenství a jako členové mají členské státy povinnost prosazovat evropské právo. A O to nám jde v té romské otázce, o nic více. Děkuji. Mr. President Güfer. Pan předseda Guy Verhofstadt za liberály a demokraty. Ano, děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A nejprve dovolte, abych poděkoval prezidentovi pan Rompojovi za jeho zprávu o této nesmírně důležité radě. Dovolte, abych začal u té poslední části vašeho projevu romská otázka. Velice rád bych řekl jasně a rovněž osobně mým kolegům z EPP. Pane Dole, Ohledně romské otázky skutečně komise jednala správným způsobem a my si myslím, že, že není na místě, abychom je kritizovali. Naopak měli bychom jim v tomto boji pomoci, proto bych rád požádal Evropskou komisi, aby dodržela, aby udržela tento toto stanovisko, protože to je zásadní otázka, zásadní otázka, které čelíme, protože podle mého názoru mm, hodnoty jsou stejně důležité jako pravidla na trhu a to v Evropské unii si myslím, že platí to je nesmírně důležité. Je nesmírně důležité, aby si to uvědomili všichni. A aby si všichni uvědomili to, že Evropská komise jedná se všemi členskými státy stejným způsobem. Malé či velké členské státy. Pokud je o hodnoty, tak zde není rozdíl mezi velkými a malými. Hodnoty a pravidla se musí aplikovat stejně. Bohužel je pravda to, že Evropská rada byla mm, trošku se věnovala možná příliš této záležitosti, ovšem to se děje v politice a v Evropě samozřejmě tomu tak rovněž občas je Jistě je to škoda, protože mm, zde máme jiné problémy, otázka ekonomické zprávy a řízení. Nesmíme ztrácet čas, milí kolegové, kolegyně. Musíme, mm, musíme zamezit nějaké nové ekonomické krizi a pokud k ní dojde, tak samozřejmě musíme mít k dispozici nové nástroje pro ekonomický dohled a řízení, protože monetární pilíř nemůže fungovat bez ekonomického pilíře. To všichni víme. A když se podíváme na ty rozdíly mezi mm, úrokovými sazbami v Německu, v jiných zemích, tak ta, tato rozpětí jsou obrovská. Právě proto potřebujeme velice rychle balík ohledně ekonomické zprávy a řízení a přesně jak to už slíbila komise 29. září, doufám, že předloží něco v tomto ohledu. Protože pokud chceme být důvěryhodní, a to je velice důležité, tento balíček musí reagovat na mm, splnění tří základních podmínek. První, pane prezidente, vy jste vždycky tvrdil, že nejde pouze o tu fiskální, fiskální dohled, ale i o zlepšení makroekonomického dohledu, protože to je právě to, čeho jsme se poučili na té řecké krizi. Nejde pouze o pakt stability, ovšem jde o stav ekonomiky dané země. Druhá podmínka. Tento balíček musí obsahovat efektivní sankce. Osobně si myslím, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je uplatňovat progresivní sankce a zároveň mít k dispozici určitou kombinaci finančních sankcí a politického postihu. To znamená ne muset si zvolit jednu či druhou možnost, ale mít k dispozici tuto kombinaci a po třetí v některých případech by to mohlo znamenat i to, že hlasovací práva budou, budou pozastavená u těch, kteří neplní pravidla prostě tak tomu je v běžném životě a měli bychom to přenést i do politického života, podle mého názoru. Třetí podmínka, podle mého názoru, pane předsedo, je to, že Evropská centrální banka a komise musí vyslat ten první signál. Já už jsem o tom hovořil několikrát, protože ten dohled na straně členských států prostě nefunguje. Nefungovalo to s Lisabonskou smlouvou, nefungovalo to s paktem stability a nebude to prostě fungovat ani do budoucna. Viděli jsme to několikrát. Německo, Francie mm, neuplatňovali v roce 2005 pak z Rusasovi, tak v podstatě došlo ke změnám podmínek tohoto paktu v tom okamžiku a k tomu prostě do budoucna může opět dojít. Čili, čili skutečně to musí být komise, která bude tím spouštěcím mechanismem a já skutečně doufám, že 29. září a samozřejmě na základě výsledku té speciální task force bude mít takový opravdu kvalitní balíček k dispozici pro radu i pro Evropský parlament. Děkujeme, pane předsedo. Paní Rebeka Harm, spolupředsedající za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Van Rompuy. Já jsem si teď vyslechla zprávu o posledním summitu, ale prý bychom tomu neměli říkat summit, ale schůzka, to už jsem slyšela eh, vlastně po třetí zprávu z tohoto summitu a také, co se ví na veřejnosti, mě přivádí k tomu, že vy a my žijeme asi v jiných galaxiích to, co já očekávám, když se sejdou hlavy států a vlád společně s ministry zahraničí v Bruselu v době, která je pořád ještě vyhrocená, je to krizová doba, to je něco úplně jiného, než co bylo výsledkem vašeho setkání. A také to, co tady kážete o úspěších eh, této schůzky, které máme říkat rada, já musím říci, že vám se nepodařilo vůbec nic a zejména vaše úloha, vážený pane předsedo rady, úloha někoho, kdo vede task force, která nás má vyvést z hospodářské a finanční krize, zejména tedy vaši vlastní úlohu byste měl reflektovat. Já jsem ráda, že jsem slyšela, že komise tuto hru už nechce dále hrát, nechce přesouvat více pravomocí na Evropskou radu a že v tomto měsíci vzejdou z komise nové návrhy toho, jakým způsobem můžeme mít společnou hospodářskou vládu v Bruselu. Já mám dojem, že mimo jiné vaše obsese na sankční mechanismy, které vůbec stejně by nebyly možné bez změny smlouvy, že to vedlo k tomu, že jsme právě v situaci mezi členskými státy, která znamená, že jsme jednotní v nejednotnosti. Ale chceme-li více společné vlády, tak tam jste těch cílů vůbec nedosáhli. A prosím, nepředstírejte, že jste něčeho dosáhli, protože pro vnímání evropské politiky v dobách krize je to vyloženě škodlivé. Vy jste vy tady máte určitou konkrétní úlohu pro profilování evropské úlohy ve vaší funkci a samozřejmě je to velice obtížná úloha. Víme, že tam je mnoho nejasností v Lisabonské smlouvě, ale přesto si myslím, že byste se měl více snažit o společnou politiku. Zatím bohužel jste tomu nedostal. Pokud jde o romskou otázku, tady vám musím říci, že nesouhlasím s tím, že tam byla nějaká jednostranná omluva paní Redingové. Já očekávám, že francouzi nám řeknou, proč se teď otevřeně lže komisi, jak je to vůbec možné. To přece nemůže být žádná omluva, to nemůžeme označovat za omluvu. Podle mě nejlepší výsledek tohoto samitu je ten, že se pan Barroso postavil za paní Redingovou to řízení pro porušení pravidel musí být zahájeno, jinak to nepůjde. A pokud jde o tu myšlenku, do které se pustila paní Redingová, tak mě dělá starosti to, že v dobách znejistění, v dobách finanční, hospodářské krize, v dobách nejistých výhledů, v dobách rostoucí chudoby v Evropské unii že hlava státu, jako třeba Nikola Sarkozy nebo i Silvio Berlusconi, můžu jmenovat i další, ale to jsou ti hlavní herci na této scéně, takže oni si svoje vnitř, vnitropolitické problémy a neschopnosti maskují politikou, která potom pokrývá i xenofobii a využívá strachu před eh, cizorodým. A to mi připomíná minulé století tady v Evropě a s tím musíme něco udělat. Eh, Děkujeme pan Timothy Kirkhope za ECR. Děkuji, vážený pane předsedo. Pouze několik velice rychlých poznámek, než se dostanu k hlavním bodům. Rád bych poděkovala radě za to, že se zabývá především zlepšováním hospodářského dohledu v Evropě a pokud jde o romskou otázku, my jsme se snažili o to, abychom měli velice jasný právní posudek od komise a než budeme mít tento k dispozici, tak pokud jde o nějaké útoky na Francii z některých politických kruhů, si myslím, že opravdu nejsou nápomocny jednotě Evropské unie. Ovšem chtěl bych hovořit spíše o deklaraci ohledně Pakistánu. Je to náš Commonwealth partner tří evropských států, je to strategický spojené z Evropské unie. My vítáme pokroku, kterého jsme dosáhli při poskytování nouzové pomoci Pakistánu a jsme velice rádi, že Rada souhlasí s tím, že zde máme k dispozici komplexní balíček opatření které by mohly pokrýt právě ten budoucí rozvoj v Pakistánu. Rozvojová pomoc Pakistánu, podobně jako jinde ve světě, je zásadní, pane předsedo. A nová koaliční vláda Velké Británie je hrdá na to, že bude eh, věnovat právě 7 hrubého národního důchodu až do roku 2013 této eh, země. Ano, a eh, my máme právě v této mm, i liberáli, konzervativce v této naší vládě, pane Šulci. Ovšem pomoc to je pouze jedna stránka mince. Samozřejmě, že je zde i dlouhotrvající budoucnost, která je založená na robustní, dynamické ekonomice, která je schopná obchodovat. A já si myslím, že to, že zvýšíme přístup Pakistánu na naše trhy tím, že zredukujeme dobozní cla na klíčové produkty eh, Pakistánu, to je velice důležitý krok. I když je mi líto, že ta politika musí být časově omezená, my si myslím, že by to spíše mělo být obecné pravidlo. Ovšem to, že chceme vytvořit toto nové obchodní partnerství mezi EU a Pakistánem, to si myslím, že je velice odvážný návrh našeho premiéra Camerona. On skutečně velice odhodlaně v tom postupoval, jakož i pan Ed Davy, eh, eh, koaliční minister pro obchod. Musíme vzít v potaz i různé citlivé oblasti v oblasti průmyslové, o kterých se zde hovoří. A to si myslím, že je velice důležité, důležitý, důležitý krok v těchto opatřeních. Víme, že lid nesmírně trpí v Pakistánu a nesmíme je nechat na holičkách, nesmíme na ně zapomínat. My v naší politické frakci budeme velice bedlivě sledovat všechny tyto, tuto deklaraci, to, aby ty ambice této deklarace nebyly rozmělněny nějakým protekcionistickým a sobeckým způsobem. Děkujeme. Děkujeme pane kolego. A nyní pan Patrik L. Jerak za Spojenou levici. Pane prezidente, dámy a pánové, z Evropské rady média upozornila pouze na tu polemiku mezi francouzským prezidentem a komisí. Jednalo se o to, že ve Francii se pořádá hon na Romy. Univerzální hodnoty, jako jsou lidská práva, jsou eh, musí být chráněna. Teď Tím pádem francouzská vláda musí okamžitě s tímto vyhošťováním přestat a GUE proto žádá, aby ta směrnice o navracení označovaná jako směrnice Hamby z června roku 2008, která umožňuje navrácení uprchlíků i do Pakistánu, byla okamžitě zrušena. Zajímalo by mě, pane prezident, jakou evropskou iniciativu chcete zahájit, aby romská populace skončila s životem v chudobě a v bídě. Tato politika proti migrantům drtí politickou a morální váhu Evropy ve světě. Dodávám, že takovýto populismus eh, rozhodně podporuje takovou věc, kterou Bertolt Brecht označil jako eh, zvíře. Vy jste říkali, že smlouva musí být nakloněna lidem a Evropě jako takové. Uvedu několik příkladů. Ultraliberalismus uvrhl svět do krize a vy jste rozhodl, že umožníte ambiciozní dohody o volném obchodu. Rozhodl jste se urychlit vybudování transatlantického trhu. To znamená přizpůsobit naše normy normám USA a více se zapojit do NATO. Pane prezidente, volný obchod Militarismus a přiblížení se USA uvrhnou Evropu do záhuby. Pokud je o zahraniční politiku, tak tam máte projekt jasné strategické orientace, ale o co se vlastně přesně jedná? Podle Evropské sjednocené levice dobrá zahraniční politika by se měla zapojovat do boje proti chudobě, proti hladu, proti zrušení zadlužení, potravinové soběstačnosti, odzbrojení a, odzbrojení a míru aby se také uspělo v Cancunu na samitu o klimatu. Proč, když váš text uvádí, že jsme první ekonomickou zónou, se zde nehovoří o zdanění finančních transakcí? Co chcete ještě udělat, aby tento text eh, umožnil dosáhnout úspěchu dialogu mezi Izraelem a Palestinou? Vy nehovoříte o hranicích z roku 67, ani nehovoříte o Jeruzalémě jako hlavním městě, ani o izraelské kolonizaci. Rozhodl jste se eh, vládnout tvrdou rukou a hovoříte také o tom evropském semestru. Dohled eh, s hrozbou sankcí proti státům. Proč se skrývat, že zadlužení členských států se zhoršilo ne kvůli zvýšeným výdajům na sociální otázky, ale kvůli tomu, že se podporovaly jiné síly? Proč zde není žádný velký průmyslový, zemědělský projekt nebo projekt v oblasti služeb, který by se týkal spolupráce a který by byl nakloněn zaměstnanosti. Mě by zajímalo, na jakém právním základě chcete uplatňovat takovéto postupy a ještě tím zhoršovat stav eh, lidí a národů. Jsme v roce, který je rokem boje proti chudobě. Co chcete dělat za iniciativy? Děkujeme a dalším řečníkem paní Niky Savela za LDR. E Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se nedomnívám, že problémem je vyhoštění Romů z Francie. Já se domnívám, že problémy jsou nelidské podmínky. Nelidské podmínky, ve kterých žijí Romové ve většině evropských zemí. Co bychom měli spíše my všichni udělat, je ne odsuzovat, ale spíše si uvědomit, že Romové by měli být považováni za národní menšinu v každé evropské zemi a proto bychom měli přijít s celoevropským plánem, jakýmsi celoevropským programem pro Romy. To v rámci právě boje proti sociální exkluzi, protože vyhošťování Romů to je pouze jeden aspekt celé záležitosti. Já se ovšem domnívám, že právě ty životní podmínky Romů, to je něco, co musíme řešit. A pokud jde o nějaké závěry, závěry z rady, Zmínil jste se o spojen, společných zájmech v oblasti našeho obchodu. Čína má mm, získala 2,5 až 3 miliony dolarů, čekají na další možnosti investování do Evropy a já si myslím, že Čína je pro nás velice zajímavým partnerem. Čili s ohledem na summit, který nás čeká, summit EU-Čína, co hodláte udělat proto, aby ty překážky, které Evropa uplatňuje, aby ty překážky, které zde máme, především s ohledem na dodržování lidských práv a Iránu, jakým způsobem na ně budete reagovat. Děkujeme. Další řečník. De eigenlijke officiële agenda van de Europese top van vorige week. Děkuji, pane předsedo. Oficiální program Evropského summitu byl samozřejmě naprosto zastíněn nedávnými událostmi a prohlášením Vivienne Redding o francouzské politice vůči Romům. Členské státy samozřejmě mají určitá práva, ale mají také povinnosti. Mají povinnost zareagovat na nepřijatelnou aktivitu, jako třeba dětská práce a tak dále. Musí chránit své občany a nemůžeme přestírat, že takové problémy neexistují. Pokud se podíváte na to, co nám tady takzvaný předseda rady pan, pan, Rompuy, pan Rompuy řekl, tak vlastně nám toho moc neřekl. To je úplně bezpáteřní příspěvek k diskusi. Já mohu říci pouze to, a je to velice zvláštní věc, kterou musím říci, že vlastně díky Francii a Itálii na Evropském summitu jsme zaznamenali, jakým způsobem reagují nevolení lidé, kteří zastupují Evropskou unii. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo Evropské rady. Asi budete chtít zareagovat, prosím. Máte slovo. Pane předsedo, drazí kolegové, pár slov eh, jako reakce, velmi stručně. Existují vždy různé způsoby, jak věci vykládat. Můžeme se nechat vést eh, svými věmi, nebo také fakty a skutky. A já jsem spíš takový, že se držíme skutečnosti a faktů. Co jsme udělali v průběhu těchto prvních osmi měsíců tohoto roku s novou komisí a s novými institucemi? Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Podařilo se nám dohodnout se na významném finančním dohledu. To je velmi důležitá reforma, samozřejmě ve spolupráci s parlamentem. Dohodli jsme se po dlouhých jednáních, na novém ministerstvu zahraničních věcí External Action Service, služba pro vnější akci. To je další důležitý výdobytek. To jsou dva velmi důležité kroky uskutečněné v rámci velmi složité institucionální architektury, kterou jsme si ale takto přáli. Shodli jsme se na důležitém balíčku pro pomoc Řecku, aby Řecko přežilo. Dohodli jsme se na balíčku ve výši 110 miliard, který je připojen také k velmi významnému programu reform, který se uskutečňuje. I přes velké problémy na něž řecká vláda naráží. Dohodli jsme se také na balíčkové výši 750 miliard finanční podpory v případě, že by došlo k nějakým problémům, samozřejmě za určitých podmínek. To uklidnilo trhy a znovu vytvořilo perspektivy do budoucnosti. Na poput Unie se uskutečňují velké reformy a vím, že jsou spochybňovány v rámci země i za jimi hranicemi. Celá řada reform se dělá v celé řadě evropských zemí. Bez tlaku ze strany evropských institucí by k tomu tak rychle rozhodně nedošlo. Pokud jde o zahraniční politiku, připomenu vám, že jsme se s 27 členskými státy po Radě o bezpečnosti dohodli na dalších sankcích proti Iránu, což nebylo zcela zjevné. Dohodli jsme se také na společném usnesení které se týkalo dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Víte, že pět evropských zemí Kosovo vůbec neuznává. A tento dialog je zásadní, má mimořádný význam pro stabilitu a mír v této složité oblasti, která patří do Evropy a která by měla mít evropskou perspektivu. Dohodli jsme se konečně také na obchodní dohodě s Koreou. Shodli jsme se také na balíčku podpory nejen finanční, ale i obchodní, na balíčku podpory pro Pákistán. Dohodli jsme se také na globálním přístupu ke střednímu východu. V prosinci 2009 jsme vypracovali společné stanovisko 27 členských států ke střednímu východu, což je jedna z nejsložitějších oblastí světa. Přidali jsme k tomu nové prohlášení které bylo převzato kvartetem před několika dny. To vše jsme udělali, to jsou konkrétní kroky, konkrétní fakta. A já, jak jsem říkal, se držím faktu. Pokud jde o tu pracovní skupinu Task Force, Říkáte nám, že pracujeme příliš pomalu. Ne, nepracujeme příliš pomalu. Začali jsme v květnu, teď je září. Je září. Za několik měsíců jsme udělali obrovské kroky vpřed a uzavřeme tuto práci ne v prosinci, jak jsme původně počítali, ale ke konci října a já vás ujišťuji, že vám přednesu kvalitativní závěry o výsledcích práce této skupiny Task Force. Není zde žádný problém mezi komisí a námi. Pracujeme ruku v ruce abychom dosáhli dobrých výsledků. Není mezi námi žádná rivalita, není mezi našimi institucemi žádné soupeření. Pokud jde o problematiku Romů, opakuji, těch pět bodů, které tedy nejsou závěry Evropské rady, protože jsme neuzavřeli formálně, ale myslím si, že na těchto pěti bodech jsme se opravdu shodli, že je zde široký konsensus a nyní čekáme, jak dopadne vyšetřování komise. Nesmíme předjímat její výsledky a Komise už tedy zahájila práce na tom, aby byl vytvořen plán pro lepší začlenění určitých menšin, především Romů, do společnosti v Evropské unii. Ještě k tomu dodám pár slov nizozemsky, což je tedy jazyk menšiny, ale čas od času jej můžeme zde zaslechnout. Bilan van die eerste maanden. já se domnívám, že v podstatě ten výsledek několika těch prvních měsíců naší práce je pozitivní, přestože jsme zde měli obrovské problémy, těžkou situaci. Nikdy bychom si nebyli mysleli, že ekonomický růst opravdu, že ho nakopneme tak rychle, jak se nám to povedlo. Je to zatím ještě malý růst, ovšem už jsou to první signály. A já skutečně osobně věřím, v to, že před několika měsíci bychom si nikdy nepomysleli, že porosteme o 3,5%, kdybych někdo byl tvrdil, že průměrný růst dokonce bude v Evropské unii 1,5%, nikdo by tomu neuvěřil. Mnoha zemí jsme čelili velice těžkým politickým, ekonomickým situacím, podmínkám, ve kterých jsme museli implementovat reformní programy a my opravdu děkujeme všem těm lidem, kteří byli odpovědní za nastolení no-, tohoto nového systému ekonomického řízení vlády zprávy v Evropské unii. I na pracovních trzích překonáme veliké problémy, ovšem ta situace zlepšuje, zlepšuje i na pracovním trhu a to právě díky společnému úsilí. Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně práce v tomto našem společném úsilí. Ovšem osobně si myslím, že mnoho evropských občanů se dívá na naši práci a že neočekává, že budeme vést nějaké boje o metodě pro dosažení našich cílů. Samozřejmě, že komunitní metoda je dobrou metodou, ovšem naši občané budou hodnotit výsledky a realitu i z politického hlediska. Chtějí prosperitu, růst dlo, z dlouhodobého hlediska, chtějí zlepšení situace v Evropské unii obecně a právě díky těmto konkrétním výsledkům dosáhneme podpory našich občanů i pro evropského občanství. Ovšem nejprve musíme dosáhnout tohoto růstu a právě proto chci, abyste mě hodnotili na základě faktů, reality. Právě proto nebudu zde podléhat pouze nějakým pocitům, domněnkám a nebudu podléhat nějakému hodnocení pouze za těch posledních 8 měsíců. Já se domnívám, že mm, se ubíráme správným směrem se všemi institucemi a doufám, že právě tímto směrem se budeme ubírat i dál v následujících měsících. Děkuji. Děkujeme, pane předsedo. A nyní pan Ševčověč. Děkuji. Pane předsedo, jenom jsem chtěla rychle zareagovat na prohlášení lídrů politických stran. Nejprve romská otázka. A tady zase mohu ujistit tento parlament o tom, že komise bude postupovat jednak tak, že bude právně přísně analyzovat situaci a za druhé chceme i nadále podporovat integraci Romů, protože víte, že my všichni voláme už dlouho po celoevropském řešení a komise odvedla obrovský kus práce za španělského předsednictví. Zorganizovali jsme dokonce v Kordobě speciální ministerskou schůzku a i když tedy tam eh, nepřijelo tolik ministrů, jak jsme očekávali, nicméně můžeme využít tohoto okamžiku k tomu, abychom ten proces znovu nastartovali, abychom znovu začali přemýšlet o tom, jak lépe využívat, eh, jak lépe podporovat Romy, protože je jasné, že tady potřebujeme celoevropský konsenzus, potřebujeme podporu evropských institucí, podporu eh, národních institucí na regionální úrovni, podporu všech občanů a abychom mohli postupovat společně, protože pouze takovýmto způsobem můžeme dosáhnout pozitivního řešení údělu Romů v Evropě. Pokud jde o návrhy hospodářské vlády nebo řízení. Tady mohou politické lídry také ujistit o tom, že naše návrhy budou řešit makroekonomické rovnováhu, makroekonomickou nerovnováhu větším dohledem. Chceme posílit národní fiskální rámce a chceme také posílit pakt stability a růstu, zejména tím, že se zaměříme na redukci dluhů a na udržitelnost a budeme více dbát také na stránku prevence. Takže celkově mohu říci, že 29. září eh, předložíme balíček pěti návrhů, eh, z nichž bude tedy jedna směrnice, zbytek nařízení a všechno to, co tady političtí lídři uvedli, bude reflektováno v tomto balíčku návrhu, který se dostane i k vám na stůl velice záhy. Pokud ještě jde o Pákistán, myslím, že jsme odvedli velký kus práce, stali jsme se hlavním mezinárodním dárcem eh, v Pákistánu. Myslím, že naše úloha je tam také uznána, ale je jasné, že to je pouze první krok. Je třeba dále přemýšlet o tom, jak pomáhat Pákistánu. Musíme se více zapojit, musíme být konzistentnější a musíme kombinovat humanitární pomoc s rozvojovou pomocí, plus musíme také zlepšovat Eh, přístup pro pakistánské výrobky na evropské trhy. Nyní musíme přijmout opatření, která lze přijmout co nejdříve a musíme zároveň být kompatibilní s pravidly VTO, musíme to eh, také doladit s našimi partnery z VTO a musíme hledat způsob, jakým také Eh, vyhodnotit to, jestli je Pakistan způsobilý pro systém GSP Plus do roku 2014, abychom pomohli Pakistanu co nejdříve postavit se zase na nohy. Pokud o Blízký východ, já myslím, že eh, v tomto, eh, v této sněmovně i jinde se oficiálně uznává, že to je naprosto politicky priorita číslo jedna na mezinárodní scéně a mohu vás všechny ujistit o tom, že baronka Eštnová je plně zapojena do celého procesu. Kolegium komisařů pravidelně informuje o situaci, říká nám, jakým způsobem se můžeme více zapojit a také je denodenně v kontaktu se všemi hlavními představiteli tohoto procesu, jak řekl Josef Dol, Úloha EU při zrychlení tohoto procesu je zcela zásadní. A za komisi mohu říci, a myslím, že to platí také pro paní Eštnovou, budeme také hrát co nejsilnější úlohu v tomto procesu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo. Tak další řečníci, pan Ivo Belet, minuta 30. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, Dobré dopoledne vám přeji, pane Van Rompuy. Správně se poukázal na to, že evropští občané čekají výsledky, ano, čekají určitou perspektivu do budoucna. Jednou z podmínek je, abychom hovořili jedním hlasem, především když eh, se jedná o summit, který nám čeká z Azii a s prezidentem Obamou za několik týdnů. Právě ten jeden hlas, ten by mohl zavážit Jednou z hlavních priorit do budoucí, několika budoucích měsících bude rozpráva o klimatu a v Evropské unii bychom měli být dostatečně odvážní a předložit nové návrhy podívat se na celou tuto problematiku mm, toho přístupu Robina Hooda. Vy v podstatě se můžete stát jakýmsi novým Robinem Hoodem i s, tím stáňováním transakcí. Ovšem měli bychom hovořit i o obnovitelných energiích, nejenom v Evropě, o povolenkách, nejenom u nás, ale i v mm, Africe, v ostatních částech světa, protože všichni, všichni jsme odpovědní za zredukování chudoby, za snížení chudoby v Africe, měli bychom investovat do udržitelných energií a to by mohl být nástroj pro dosažení našeho cíle v tomto ohledu snižování chudoby. Čili neměli bychom zde ponechat um, volné hrací pole pro Čínu a jiné asijské země. Já si myslím, že jste mm, dosáhli veliký kus práce, mnoho lidí mělo pochybnosti, neznali vás, ovšem myslím si, že dneska všichni můžeme schodně říci to, že jsme dosáhli veliký, veliký kus práce. Udělali jsme obrovský krok vpřed v posledních měsících, hodně nás ještě čeká a já vám přeji na této cestě hodně úspěchu. Děkuji paní Veronik de Kaiser, 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že jsme očekávali radu o hospodářské zprávě a pak jsme měli Romové. Já, Romy. Já jsem hodně slyšela o tom, co říkala paní Redning, ale chci k tomu něco dodat. Mě, my ji podporujeme, pokud jde o formu a pokud jde o obsah. Pokud jde o formu, ne, nemůžeme neustále zabírat mezinárodní cenu, protože jsme se z toho vůbec nepoučili. Musíme připomenout, eh, že Romové stejně jako židé, jako homosexuálové a jako komunisté byli v koncentračních táborech, byli vyhlazováni a paní Renek má pravdu, když říká, že právě od této chvíle, od této epochy jsme se rozhodli, v Evropě, že už nikdy nebudeme diskriminovat podle rasy. A musíme se toho držet. My tedy podporujeme komisi. Ceníme si, jakým způsobem stráží smlouvy. A také malé i velké země musí tímto způsobem postupovat. A musím říci, že to vnímání toho, že nacionalismus roste všude, to je pro mě opravdu hrůzná zkušenost. Vypadá to jako ve 30. letech. Musíme být k tomu nedůvěřivý. K tomu hospodářskému vládnutí a zprávě. Vy jste řekl, že task force postupuje, závěry budeme mít v říjnu. Budete mít mechanismy dohledu, velmi přísného finančního dohledu. Říkáte nám ano, sociální dimenze, ano, důchody, sociální parametry, to je záležitost eh, státu, ale to si moje frakce nemyslí. My si myslíme, že bychom měli přemýšlet nad finančním dohledem, ale začlenit do toho i finanční parametry. Nemůžeme dělat Evropu proti občanům. Please. No další řečník má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. To byla pracovní schůzka Evropské rady, kde šlo také o zahraniční politiku, ale zároveň na půdě OSN eh, Čína a rozvojové země také hlasovali proti, eh, vám proti Lady Ashtonové. Já myslím, že o tom byste se měli bavit 6.10. s Číňany. To je důležité a ukazuje tu jednu realitu velice jasně pro Evropskou unii je zde ještě daleká cesta k politické velmoci. My jsme hospodářskou velmoci, to také od nás očekávají evropští občané, očekávají od nás, že vyřešíme hospodářskou krizi. Tímto se dostávám k Task Force. Pane Van Rompuy, vy jste říkal, že bylo dosaženo velkého koncenzu a e, na konci měsíce tady bude takový test pro tento koncenzus. 29. září totiž komise předloží své podklady, e, Tady bylo řečeno, že 27. vy přijdete s vaším návrhem, doufám, že jste to nějak vzájemně doladili. A mimochodem eh, vám doporučuji E, častěji mluvit holandsky. To, co jste řekl o komentární metodě, bylo velmi hezké. Pokud jde o makroekonomický dohled, došlo k koncenzu, to je fajn. Dohled nad národní finanční fiskální politikou a evropský semestr, to také vítáme. U sankcí říkáte, je třeba odvést více práce. Já vím, co to znamená. To znamená, že jste se nedohodli. A na konci měsíce tedy je před námi test proč my tak trváme na komunitární metodě. Pan Schulz o tom také hovořil. Právě jsme v procesu si tady rozdělovat eh, ten instrumentář Lisabonské smlouvy, ale důležité je následující. Rada je teď eh, plnohodnotným orgánem EU. My ještě nevíme, co to znamená pro jaksi sebehodnocení rady, protože často je to eh, schůzka členských států, které jen prosazují své zájmy. Je jasné, že třeba Velká Británie chce minimální regulaci ve finančním eh, sektoru a komunitární metoda je jediná šance, jak prosadit evropský zájem proti národním zájmům. Proto tento parlament je pro komunitární metodu a ve vašem nizozemském vystoupení jste to řekl velmi hezky, já s vámi souhlasím. Děkuji. Paní Jill Evans. Thank you, President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jde o zásadní okamžik. Evropská unie musí prokázat, vůči roli, především v oblasti klimatických změn a boje proti chudobě, ovšem i pokud jde o zprávu na vnitřní úrovni. To znamená, že musíme jednat společně, musíme mít určitou multiúrovňovou zprávu, tak abychom reagovali na deficit, který, ne, který je zakotven do Lisabonské smlouvy. To znamená, že potřebujeme evropský přístup, musíme uznat důležitost místních samozpráv regionu a zároveň jasně říci, že musíme odstranit rozdíly mezi jednotlivými regiony. Vítám eh, pana Baro, uvítám pana Barosa eh, v Walesu příští týden. My získáme strukturální fondy rovněž, tak abychom bojovali proti, eh, proti problémům v Evropě. Já bych vám chtěla ukázat, jak tyto finanční prostředky pomohly u nás, v mém regionu, mé komunitě, tak abychom pokračovali v tomto pokroku v našem i v jiných regionech. Musíme zajistit to, aby regionální financování nebylo renacionalizováno. Proto bych chtěla požádat Radu Evropskou komisi, aby neukradla tento systém, který máme k dispozici v Evropské unii a který je důležitý pro dlouhodobě udržitelný růst. Děkuji. Děkujeme, pan Dirk Epins, 1,5 minuty. Vážený pane předsedo, já bych rád poprosil pana Ferhoštata, aby zůstal mezi námi a aby si to vyslechla, římsk, romský pro, um, problém Romů je obrovský problém a my jsme zde slyšeli mnoho pokrytectví. Pan Ferhofstadt na minulé plenárce obvinil pana Sarkozyho no, věcí, které on sám prováděl v roce 99. On jakožto premiér deportoval Romy zpátky na Slovensko v různých těchto skupinách. Belgie tenkrát byla odsouzena eh, Evropským soudem, soudem pro lidská práva. Nevládní organizace protestovaly. Myslím si, že máme právo vědět, dámy a pánové. Naše lidé mají právo to vědět a právě proto to zde O tom zde hovořím, protože zde máme taková úžasná prohlášení. Právě proto pan Verhoštál zřejmě neposlouchá, protože v podstatě nechce, abychom mu připomněli tato jeho slova. Právě proto jsem zde, právě proto jsem zde byl zvolen, abych mu připomněl jeho skutky. A pokud zde budeme mít nějakou Nobelovu cenu za pokrytectví, pane předsedo, jsem si jistý, že pan Verhoštad ji bez problému získá. Děkuji. Thank you, colleague. Um, the next... Děkuji. Jako další má slovo Mario Borgezio na minutu. Děkuji, pane předsedo. První cenu za pokrytectví bych dal komisařce Redingové, která zapomněla uvést, jaká je situace Romů ve Velkové vodství Lucembursko. Tam není problém s vyhošťováním Romů, prostě proto, že zákon zakazuje romské tábory. Já doufám, že zítra bude lépe. Na této radě konečně šéf státu a vlády měl pocit, že musí Evropskou komisi poučit o vlastenectví. Není možné, aby komisaři uráželi členský stát, takový členský stát jako je Francie, která by mohla celý svět učit eh, o tom, co je to humanismus. Vy hovoříte o evropském právu, o právu národu. Evropské právo znamená snad to, že necháte své děti, aby kradly, že je nepošlete do školy, to není rasistický populismus. Ale když se podíváte na Le Monde, tak eh, rumunský premiér něco takového řekl 16. září. Understoep, non-attached. A nyní za nezařazené další řečník. Děkuji za slovo. Před dvěma týdny jsme přijali různá usnesení, obvinovali jsme Francii z různých aktů, předbíhali jsme situaci, bylo to velice zajímavé. To, že Evropský parlament přišel s tímto hodnocením, poté přišla paní Redingová, srovnávala situaci s druhou světovou válkou. Skutečně nevím, co se děje v Evropské unii. Máme zde legislativní pravomoce, které vůbec nejsme schopni využívat, podkopáváme práva našich občanů, nemáme k dispozici žádná fakta, přicházíme se silnými slovy, měli bychom spíše reagovat na etické otázky, morální otázky, to je rovněž zásadní, musíme se podívat na zájem všech našich evropských občanů. A otázka je, zní, jakým způsobem jsme schopni dohlížet a řídit celou stávající situaci. Samozřejmě, že komise je odpovědná za smlouvy, ovšem myslím si, že i i soudci a právníci mají právo uplatňovat eh, práva a pravidla a na národní úrovni je to na bedrech národní vlády. My bychom neměli zasahovat do těchto práv. Je zde mnoho otázek, které jsou ohroženy. Je to otázka svobody pohybu a tak dále. Ovšem nesmíme přece um, dovolit, aby lidé kradli, aby vám zabírali vaši půdu a tak dále. Ta situace je nesmírně nejasná, jakým způsobem jsme schopni soužití v různých členských státech Evropské unie. Samozřejmě jsou zde evropští občané, kteří nemají práci, nejsou to kriminálníci. ovšem mm, přece mm, rovněž máme právo mm, na to, aby kriminálníci financí než na našem území, pokud máme určité nástroje, či i Evropský parlament by v tomto ohledu měl mít své slovo. Děkujeme. Další kolega jde na půl minuty. Pane předsedo, já obdivuji váš optimismus, pokud jde o to, co jste říkal o Task Force. My chceme vidět konkrétní výsledky. Pokud jde o vyhodnocení hospodářské situace, tak podobně jako předseda Barroso jste se trošku unáhlil, když jste říkal, že, že došlo k masivní obnově hospodářství pokud se k nám nepřipojí USA, tak tu krizi nevyřešíme. Je určitě dobré, že jste zaznamenal určité pokroky a my všichni společně doufáme, že se to také nějak zhmodní, ale kdyby eh, jste se zařídili podle, kdybyste se neřídili Kristin Lagarde, tak by to bylo všechno jinak. Ona říkala, že Německo se chce svést na úkor dalších členských států Eh, ale bez toho bychom neměli eh, tento růst bez této lokomotivy. Kdo by tedy znovu nastartoval ten, hů, ten růst? A pokud tu lokomotivu budete brzdit, tak ten vlak nikdy nedojede do cíle. Vy jste se nevyjádřil k nadměrnému zadlužení a k příčinám tohoto zadlužení. Ale já myslím, že to je součást celé věci a podle mě nebude stačit zavést evropský semestr. Samozřejmě to je dobré, to je první krok, to je třeba prosadit, ale bez silnějšího automatického mechanismu, což by měla spustit komise a ne ministři financí, se obávám, že opatření paktu stability a růstu nebudeme moci prosadit. A Myslím, že je třeba znovu získat důvěru, ale to se podaří pouze tehdy, pokud, jak už řekli další kolegové, se bude uplatňovat komunitární metoda s plným zapojením Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Uh, Stefan Hughes má slovo na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ekonomické řízení, moje skupina podporuje úsilí o silnější hospodářskou koordinaci v Evropě, ale máme závažné pochybnosti o směřování eh, komise a rady. Chtějí posílit nevyrovnaný politický přístup, který ovšem selhal v posledním desetiletí. Opíráte se o předpoklad, eh, že flexibilnější eh, trhy práce a přísnější rozpočtová pravidla nějak sama přinesou větší růst a prosperitu. Samozřejmě zdravé veřejné finance jsou důležité, ale v každém okamžiku musíme mít tu správnou rovnováhu mezi politickými cíly, které se někdy střetávají. To se zatím přehlíželo. Co s těmi miliony nezaměstnaných v Evropě? Nabízí se tady fiskální konsolidace a omezování se sociální ochrany? To přece nestačí. Potřebujeme ekonomické řízení, což bude takový zdravý politický mix, zdravé veřejné finance plus zaměstnanost. Tyto dva cíle musí jít ruku v ruce. Reforma současného systému bude promeškanou příležitostí, pokud se bude reforma zaměřovat pouze na vyrovnané rozpočty a na snižování veřejné veřejného druhu. Tato strategie je špatná jak z ekonomického, tak sociálního hlediska. Děkuji. Pane kolego, je tady otázka, pane kolego Hughesy, na vás. Souhlasíte? Pan Lambsdorff, prosím. Pane kolego Hughesy, my jsme už spolupracovali, asi vážím vaší práce, ale při analýze hospodářské krize a příslušných opatření si myslím, že jste úplně mimo, eh, podobně jako většina vaší frakce nemůže, musíte se mnou přece souhlasit v tom, že prostě tam byly obrovské dluhy. Sledovaly se ty takzvané policy objectives, to byly přesně ty, které nastartovaly současnou krizi. Přece se mnou musíte souhlasit v tom, že teď zdravá fiskální politika a redukce druhu, dluhu je jediná cesta, jak se dostat z této situace ven. Kolegové, Stefan Hughes chce odpovědět. Ano, je velice obtížné eh, zredukovat tak komplexní otázku na jednu minutu, ale já jsem řekl, že zdravé veřejné finance jsou velmi důležité. Já eh, s tím, my s tím naprosto souhlasíme, ale jde o načasování a metodu, jak to řešit. To je také důležité. Pokud to uděláte příliš rychle, jak se eh, navrhuje, abychom se vrátili k tomu hm, kritériu 3% do roku 2013, to může ochromit do dlouhodobý růst Může to znamenat, že se zafixuje dlouhodobá nezaměstnanost. To je špatný přístup. My potřebujeme dvojkolní přístup, nejen tento jednostranný přístup, který se bude snažit pouze o redukci deficitu. Děkuji. Děkuji oběma kolegům za jejich výměnu. Bylo to velmi zajímavé mít zde takovou žhavou diskusi tady v tomto sále. Kolega Mario Mauro, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Dvě upřímné otázky pro prezidenta Evropské rady a místopředsedu Evropské komise. První se týká logiky, která je za vytvořením služby pro vnější akci. Mě velmi zarazilo, že mezi těmi jmenovanými ze strany paní Eštonové byla jmenována do Čadu Francouz, Španěl do Argentíny, Ital do Albánie a Nizozemec do eh, Jižní Afriky. Někdo, kdo je více nalevo než já, by si kladl otázku o neokoloniální logice. Kde je evropská logika organizace této služby? To je upřímná otázka, protože já si myslím, že máme velkou ambici pokud jde o roli Evropy do budoucna a pokud role Evropy je pouze ta, uspokojit regionální zájmy různých členských států, tak děláme velkou chybu. Druhá otázka se týká romského tématu. Je pravda, že z politických důvodů můžeme kritizovat tu či onu vládu za přijatá rozhodnutí, ale zůstává nám zde ten zásadní problém. Chceme nebo nechceme komunati, komunati, dát do metody společenství problém romů a najít řešení. A chceme také najít eh, společné, společný přístup eh, Evropy k imigraci, která přichází z jižních částí světa, protože pokud si neodpovíme na tuto otázku, tak se budeme navzájem osočovat, aniž bychom pochopili, jaké problémy zažívají naši spoluobčané. Děkuji slovo paní Pervanš Beres na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, pokud jde o Romy, myslím si, že je užitečné v této fázi debaty připomenout devizu Evropské unie. Jednotná v rozmanitosti. Tato devíza se musí vztahovat také na Romy musíme být jednotní v rozmanitosti, musíme respektovat ta rozmanitost Romů a musíme začít uskutečňovat strategii, kterou jsme si vytvořili. Ve strategii 2020 jsme definovali boj proti sociálnímu vyloučení a boj proti chudobě jako jeden z hlavních cílů. Proč bychom měli vytvářet nové strategie? Prostě uplatněme tu, kterou jsme si vytvořili, dejme ji finanční prostředky k tomu, aby uspěla a uděláme velký krok směrem k začlenění Romů. Pokud je o sociální, o ekonomickou zprávu a řízení, pane prezidente. Všichni hovoří o tom velkém úspěchu, což má být ten evropský semestr. Dobře, ale já jsem zatím ještě nepochopila, jakou roli by v tomto evropském semestru měl sehrávat Evropský parlament. Pokud se jedná pouze o to, že bychom zde uspořádali debatu, jako to tady děláme velmi často, tak si myslím, že nesplníme cíl. A potom dovolte, abych vás interpelovala. Když jste se setkal s ministry pro zaměstnanost a sociálních otázek, tak jste slyšel, co vám chtěli říci. Ekonomická zpráva, která by se otočila zády k cílům v oblasti zaměstnanosti, by nebyla na úrovni výzvy, které před námi stojí. A my s vámi počítáme, spoleháme na vás, aby tato ekonomická zpráva byla vyvážena. To znamená, že bude mít prioritní cíle v oblasti zaměstnanosti. Děkujeme. Pan kolega Zariuš Volský. Děkuji, pane předsedo. Zahraniční politika, to vlastně měla by hlavní, mělo být hlavní téma summitu. To znamená, aby to nebyla pouze reaktivní politika, aby se dívala do budoucna, aby byla holistická, aby předvídala, aby se snažila dosáhnout dlouhodobých cílů. Vaše slova ohledně diplomatické služby jsou trošku přehnaná, pokud tento nástroj nebude doplněn více společnými politikami, protože potom to bude pouze nástroj. My potřebujeme více konvergence těchto politik, spojit pozice jednotlivých členských států. A zde vidím veliký prostor pro prezidenta rady, který právě by mohl dosáhnout více konvergentního přístupu mezi pozicemi jednotlivých členských států a zároveň i Evropský parlament by se měl snažit na své na svém poli v tomto ohledu dělat pokrok. Potřebujeme dále více politiky v oblasti konkurenceschopnosti, se nás čeká ještě hodně práce, to znamená i lepší geografické zastoupení celé EU 27, protože ta konkurenční schopnost není neutrální. Hmm, myslím si, že jsme schopni dosáhnout konkurenceschopnější politiky v zahraniční, politi- v zahraniční oblasti tím, že spojíme naše úsilí a dovednosti všech členských států. Pokud jde o strategické partnery, musíme si je definovat. Já se obávám, že tento seznam je příliš dlouhý. V podstatě ten seznam je opravdu příliš dlouhý. Měli bychom to definovat jasně. Neměli by to být pouze ti, kteří měli by to být především ty země, které sdílejí naše hodnoty, strategické eh, hodnoty, strategické cíle. Ty by se měly stát, tyto země by se měly stát partnery na strategické úrovni. Děkuji. Děkujeme. David Maria Sosoli, jedna minuta. Pane prezidente, minulý týden jsme viděli znepokojivou událost v tom novém orgánu, kterému předsedáte. Sarkozy a Berlusconi spochybnili smlouvy podepsané jejich zeměmi. Italský premiér a francouzský prezident by chtěli komisi, která bude podléhat jejich vůli. První neposlouchá kritiku a druhý by dokonce chtěl odebrat eh, právo na vyjádření všem komisařům. Jak připomněl tento parlament, Romové jsou evropskými občany. Musíme hájit smlouvy, nástroje máme a nesmíme mít strach uplatňovat uh, řízení o porušení povinnosti. Pokud nebudeme hájit principy evropské konstrukce, jak můžeme sdílet strategie pro překonání ekonomické krize? Síly, které jsou na scéně, se vyjádřily. Populismus, který v Evropě sází na strach, tento parlament a vaše rada i komise musí odpovědět více sociální Evropou a myslím si, že to je odpověď. Jose Milan Mon. Děkujeme. Pan Milan Mon, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se Evropská rada zabývala diplomatickou službou Evropské unie. Jsme v novém světě, roste multipolarita, jak politická, tak hospodářská. A je zde malý počet důležitých aktérů. Výzvy jsou globální a žádná země jim nemůže čelit sama, ani země Evropské unie. Jak nedávno řekl předseda komise, v globálním světě je velikost důležitá, na velikosti záleží a Evropská unie musí být jedním z aktérů. Je mi proto líto, že v New Yorku se minulý týden hlasovalo o posílení pozice EU v ve Spojených národech. Je důležité, abychom připravovali samity s ostatními velkými aktéry, protože s nimi musíme hovořit eh, o důležitých bilaterálních i multilaterálních otázkách. Musíme také zvládnout globalizaci, musíme přizpůsobit eh, instituce vzniklé po druhé světové válce a posílit eh, taková nová fóra, jako je třeba G20. Harmonizace se Spojenými státy mě připadá důležitá. Máme společné zájmy a musíme dobře připravit eh, summit 20, na 20. listopadu. Díky novým eh, nástrojům Lisabonské smlouvy Evropská unie bude koherentnější a silnější, ale vzhledem k tomu, že zde máme vnitřní pevnost, tak musíme se všichni přizpůsobit, všech 27 a především ti nejsilnější členové. Tento proces je důležitý, bude dlouhý a obtížný, ale je nezbytný k tomu, pokud chceme, aby Evropa byla relevantní proto aby nenastala ta postoccidentální éra. Děkujeme. Bohužel, pane kolego, jste mluvil velice, velice rychle, tlumočníci měli trochu problémy kvůli rychlosti, čili rád bych apeloval na vás na všechny, abyste ne, nehovořili moc rychle. Děkuji a dalším řečníkem je paní Zeta Gurma, jedna minuta. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, komisaři, kolegové, kolegyně, máme půl miliardy obyvatel v EU a myslím si, že to znamená velikou sílu, protože Spojené státy mají pouze 296 milionů. EU má veškerý potenciál stát se velmocí, podobně jak jsme tomu bylo, tak tomu bylo po několik let, například na poli kultury. Ovšem z politického hlediska tomu tak není, protože EU je často rozdělena, i když společná akce by byla efektivnější, nemáme společný hlas, například společná zahraniční politika, obrana politika, ty v podstatě nejsou moc viditelné, ať už se nám to líbí či nelíbí. Společný hlas bude znamenat větší váhu a lepší koordinaci našich politik, společné politiky, které hm, samozřejmě budou podporovat národní suverenitu, ovšem členské státy by, by měly mít rovněž větší hlas na evropské úrovni. Právě proto vítám iniciativu pana Van Rompuye a proto podporuji radu v těch úkolech, ke kterým se zavázala minulý týden. Emoce si myslím, že nejsou nejlepším nástrojem této situaci. Děkuji, děkujeme kolegyně. Děkujeme a nyní paní Livia Jaroka, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych uvítala prohlášení maďarského premiéra Vitora Orbána ohledně evropské strategie pro Romy v průběhu našeho předsednictví.

Evropský parlament je hlavní sílou společných evropských programů pro inkluzi Romů a pro prohlášení několika představitelů členských států. Doufám, že je rada podpoří tyto snahy a vytvoří společný evropský přístup k tomuto společnému problému. Hlavní příčiny ohledně mm, v této oblasti nejsou pouze rasismus, ale určité, určité spojení historických i stávajících faktorů. Právě proto bychom neměli naši strategii záleží na etnickém původě, ale na společných zájmech. Musíme se snažit o odstranění chudoby bez ohledu na to, zda se dotýká Romů či jiných obyvatel. Tato strategie by měla umožnit evropské koordinovaný program eh, založený na jasných indikátorech, které máme k dispozici. Musíme monitorovat celou situaci a využít multilaterálního přístup pokud jde o panevropský plán, musíme zajistit jeho uplatňování tak, aby nám umožnilo bojovat proti chudobě a zároveň aby pomohl rovněž vyrovnání rozdílu mezi jednotlivými regiony. Poprosím vás, abyste trošičku zpomalila, kolegyně. Z dlouhodobého hlediska je důležité, abychom, eh, abychom eh, dostali tyto lidi z chudoby, aby v budoucnu mohli být rovněž poplatníky daní. Bude to vyžadovat velké úsilí ze strany všech členských států, evropských institucí, nevládních organizací i Romů. Nesmíme si, nesmíme si dovolit politiky mm, status quo v tomto období, kdy obrovské demografické a sociální výzvy jsou obrovské a následky rovněž závažné. Musíme jednat velice rychle a odvážně, tak, abychom eh, přišli právě s tímto uceleným holistickým přístupem. Děkuji. Děkujeme. A... Slovo má místo předseda Hané Svoboda, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se nejprve obrátit na komisi, protože předseda Baroso a paní Redingová byli kritizováni pro postoj k Romům. Já bych jim chtěl poděkovat za jasnost. Dobře, některá slova nebyla zrovna vážená na zlatých vahách, ale potom to bylo osvětleno. Tedy možná se paní Redingová nejprve ve volbě slov nestrefila, ale celkově můžeme přivítat aktivity eh, komise. Pane Van Rompuy, já si vážím vaší dobré vůle, ale některé věci mi nejsou jasné. Říkáte, že teď můžete hovořit jménem 27 členských států s eh, čínským premiérem, ale co mu tedy řeknete, jaká je společná linie vůči Kině? To jsem z toho nepochopil. Za druhé, říkáte, že chcete vypracovávat eh, strategie v zahraniční politice. A tady jste vůbec nezmínil komisi a už vůbec ne parlament, ale zahraničně politická strategie Znamená, že k tomu potřebujete také tento parlament. Takže jakým způsobem chcete do rozvíjení zahraniční politické strategie zapojit eh, parlament? A to, co řekl Graf Lambsdorff, já s ním souhlasím. Nemůžeme si nechat líbit to, na čem se dohodli OSN. Nemůžeme být zase my, kteří jenom platí, ale na OSN nás nenechají ani mluvit. Co se nepovedlo? Jak to, že to takto dopadlo? Co můžete udělat vy a hlavy státu? proto, abychom konečně byli slyšet na půdě OSN, abychom mohli vystupovat jako jednotná Evropská unie. Děkuji, kolego. Eh, Marian Jean Marinescu, minuta a půl, prosím. Pane prezidente, Rada se zabývala zahraničními vztahy Evropské unie, ale nezapomínejme, že aktuálním problémem evropských občanů je ekonomická situace. Jsme rádi, že jsme dospěli k dohodě, která se týká evropského semestru. Ale pokud nenajdeme také možnosti uvádět sankce, tak to nebude efektivní. Musíme mít nějaké sankce, ale nemůžeme trestat občany dvakrát. Jednou neefektivní spoluprací a po druhé neexistenci evropské podpory. Opře- opatření musí přispívat k vyřešení deficitu, aby zde nevznikaly negativní dopady. Pokud jde o Romy, všichni evropští občané musí dodržovat zákon, všechny členské státy musí dodržovat evropskou legislativu. A ti, kdo to nedodržují, ať už jsou to občané nebo členské státy, musí nést následky. V tomto konkrétním případě si myslím, že postihovat občany nebo členské státy nevyřeší ten zásadní problém. Situace Romů bude vyřešena pouze pomocí evropské politiky. Jsem přesvědčen, že všechny evropské státy jsou schopny vytvořit celou řadu opatření, pro začlenění Romů. Myslím si, že Evropská politika znamená jednotný seznam opatření, které se budou uplatňovat ve všech členských státech zároveň. A myslím si, že uplatnění této myšlenky nepotřebuje více zodpovědnosti nebo více peněz, ale pouze politickou vůli. Děkuji. Děkujeme. A nyní pady, pan Portman Kohl, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený prezidente Van Rompuy čelí té obrovské výzvě. Tato obrovská výzva znamená překonání národních zájmů a dosažení určité evropské jednoty, především ve vztahu k velkým velkým členským státům. Já se domnívám, že právě v tomto ohledu by Rada mohla udělat veliký pokrok a pomoci nám překonat ekonomickou krizi. Je důležité, abychom měli tuto vhodnou, správnou hospodářskou zprávu, řízení v Evropské unii. Já myslím si, že jste na správné cestě. Udělal jste veliký kus práce, protože před rokem to bylo nemyslitelné přijít s eurosemestrem, který je opravdu podpořen napříč spektrem a který rovněž znamená i posílení růstu, paktu růstu a stability, vyšší ekonomický růst kterou a my to vítáme, je zásadní, aby Evropská komise využívala těchto správných iniciativ, které má k dispozici. Komise musí být ambiciózní ve svých cílech a zároveň by měla být ambiciózní i s ohledem na sankce či postihy, protože tyto budou muset být eh, uplatněny Musíme se podívat podrobně na doporučení, která se dotýkají národních rozpočtů a to hned v první etapě. Na základě těchto doporučení musíme zajistit to, aby rada realizovala tato doporučení doporučení, se kterými přijdeme, kdyby to byla doporučení vůči Paříži či Londýnu. To znamená, právě eh, to musí Eh, zajišťovat pak růstu a stability do budoucna. Proto by byla ráda, abyste se zabýval těmito poznámkami, sám k tomu řekl svůj postoj, protože je velice důležité, aby ráda dohlížela nad všemi pravidly. Děkujeme další kolega, pan Gozes, jedna minuta. Pane prezidente, ze všeho nejdříve jsem rád, že pokud jde o romskou otázku, jsou stanoviska vyvážená, rozumná a směrovaná do budoucnosti, aby se vyřešil problém chudoby této populace. Pane prezidente, rád bych vám řekl, že jsem vysoce hodnotil váš způsob, jak jste prezentoval výsledky těchto osmi měsíců. Udělal jste to velmi přesně a myslím, že se dost často neříká to, co Evropa dělá, že se neříká dostatečně také to, jak se na tom podílí parlament. Vy jste hovořil o spolupráci, především v oblasti dohledu a to je dobře protože parlament chtěl skutečně evropské agentury a právě proto mohl být tento dohled vytvořen, protože, jak víte, tak stanovisko ECOFINu z prosince 2009 bylo mnohem mírnější v této otázce. Já si myslím, že musíme pokračovat v okamžiku, kdy kde G20 bude prostřednictvím Francie předsedat Evropa. Je třeba, abychom hovořili více a silně jedním hlasem, abychom měli konkrétní návrhy do budoucna. Spoleháme na vás, pane prezidente. Děkujeme, pan Caba. Tabajči, jedna minuta. Bardzo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Van Rompuy, já se domnívám, že vaše činnost je maximálně důležitá, jste systematický a konzistentní ve své práci a musíte přesvědčovat eh, členské státy, kde žijí Romové, k tomu, aby přišli s dlouhodobými strategiemi integrace Romů. V Maďarsku budeme mít takovýto program, který bude mít eh, termíny, bude mít financování pro takovéto strategie. Pan Ševčovič za komisi a pan Buzek jako předseda parlamentu by měli spolupracovat proto, aby zavedli nějaký systém monitorování, tak aby členské státy opravdu dostály svým závazkům. A potřebujeme celoevropskou strategii pro Romy, která by měla přesně definovat, jakou úlohu má hrát regionální úroveň, kdo bude mít jaké pravomoci a kdo bude za co zodpovědný a v konečném důsledku, jaká bude přidaná hodnota evropské proromské strategie. Děkuji, milý kolego Charles Gorenc. Jedna minuta. Děkuji. Pane Van Rompuy, víme, jak chcete získat jednotnost Evropy zvnějšku i zvenku, i zevnitř. A já si myslím, že ale to, jakým způsobem jsou v G20 zastoupeny členské státy, tak rozděluje Evropskou unii na dvě poloviny. Ti, kteří jsou členy a ti, kteří nejsou. A to je opak jednoty a rovnosti. Pane předsedo Evropské rady, nejlepší způsob, jak zajistit ekonomickou soudržnost a koordinaci v Evropské unii v rámci G20, by bylo, aby v G20 byla zastoupena přímo Unie svými institucemi, komisí a radou a ne několika členskými státy. Myslím si tedy, že by bylo dobré postupovat tímto směrem. Hodláte to udělat? Děkuji, pane kolego. Prosím, nezvedejte modré kartičky. 57. Chcete se na něco zeptat? Je to, je to otázka z vaší strany? Ne. Milí kolegové, prosím, když se chcete přihlásit do diskuze, musíte zvednout bílou eh, kartičku, bílý papír, protože ta modrá kartička je na něco jiného. Dobře, máme vás všechny na seznamu 25 poslanců. Takže je jasné, že bohužel se na každého nedostane, omlouvám se. Dalším řečníkem bude paní Catherine Grice. Na minutu, prosím. Pane Van Rompuy, vy jste připomněl, že lidská důstojnost je pilířem Evropské unie, ale tváří v tvář politickému uragánu minulého týdne a xenofobním akcím francouzské vlády ty budoucí diskuze nejsou na úrovni našeho očekávání. Pane Van Rompuy, nepromeškejte příležitost pojmout evropskou diplomaci. My očekáváme odsouzení státu, který nerespektoval evropskou legislativu. Očekáváme konkrétní návrhy, uplatňování už rozhodnutých strategií prostředky, jejich vyhodnocení, jejich používání. A na závěr bych se ráda zmínila o otázce práv a povinností, kterou připomněl pan Dol, Abyste zapsali děti do školy, tak je třeba, abyste měli také školní autobus, který by ty děti do školy odvezl. Takže byste pochopili, že v otázce Romů nepotřebujeme pouze slova, ale potřebujeme především politickou vůli, která bude jasná a jednoznačná. Děkuji. Uh, thank you. Uh, kolega Piotr. Děkuji, pan kolega Miotr, Miroslav Piotrovský na minutu, prosím, máte slovo panie przewodniczący! głównym punktem agendy ostatniej rady hlavním bodem bylo vydání nových eh, impulsů eh, vnější akce evropské unie v oporu v lisabonské smlouvě ale ne poprvé ovládla celou Evropskou radu otázka, která nebyla na pořadu jednání. Teď se jednalo o odsun Romů z jednoho členského státu Evropské unie a to potvrzuje obavy, které říkali, že po přijetí Evropské Lisabonské smlouvy se budeme zabývat spíše vnitřními než vnějšími otázkami. Takže směry evropské politiky, zahraniční politiky se nezabývají vytvořením nějakých strategických cílů, ale užíváním asertivních způsobů. Mělo se tam řešit něco transatlantického. Já doufám, že v listopadu ten summit, eh, kterého se bude účastnit také Barack Obama, se bude konat eh, ve chvíli, kdy už zde nebude americká fobie, ale kdy budeme prezentovat své společné zájmy. A jednou z otázek eh, musí být také zrušení víz pro všechny členské státy Evropské unie. Kolega Paulo Rangel, na minutu. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poblahopřát panu Van Rompuy k výsledkům této rady. Zejména děkuji za systematické úsilí proto, abychom měli skutečnou ekonomickou vládu v Evropě. A to je něco, co EPP a portugalští poslanci EPP jednoznačně podporují. Za druhé bych chtěl také poblahopřát komisi k jejímu úsilí. V této otázce máte naši podporu, Věnujete se tomu s velkou iniciativou. A konečně bych chtěl také říci něco k zahraničním vztahům zejména eh, pokud jde o otevírání se Pákistánu. Musíme skutečně prokázat určitou solidaritu Pákistánu, nicméně v každém případě bychom měli i chránit ty země, které dělají něco proti dětské práci, které chrání své občany a také chrání své občany sociální oblasti. Takže bychom měli opravdu podpořit Pakistan a nikoli ty, kteří nějak eh, eh, zneužívají děti. Paní Monika Flašiková Benová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Ráda bych pohovořila o dvou tématech. První téma velice krátce, protože jsme o něm hovoří před dvěma týdny zde ve Evropském parlamentu a dotýká se romské problematiky. Je paradoxní, že i dneska část kolegů, kteří nikdy nenaštívili romskou osadu, hovoří o tomto tématu, netuší vůbec, jak probíhá život v těchto osadách, ovšem přichází velice podivnými prohlášením. Já jsem nesmírně ráda, že komise, konkrétně paní Redingová, jakože pan Baroso se postavili k tomuto tématu a k této problematice způsobem, jakým se k němu postavili. Já doufám, že to dořešíme eh, pozitivním způsobem i pro příslušníky tohoto etnika. Druhé téma. Téma ohledně přísnějších pravidel, ohledně rozpočtu členských států na jedné straně eh, bych ráda ocenila snahu komise pro to, aby pravidla byla i právně vynutitelnými pravidly, aby platily pro všechny členy Evropské unie. Ovšem z druhé strany bych ráda řekla, že jsem zklamána. Zklamána, protože jsme veškerou pozornost věnovali pouze rozpočtové disciplině a nehovořili jsme komplexnějším způsobem o těchto problémech, proto doufám, že do budoucna tyto problémy budeme řešit komplexním způsobem. Děkujeme. Paní Figureiro. Muchas gracias, señor presidente. Eh, děkuji, pane předsedo. Okay. No, it's okay. Estarem em destaque as graves contradições Děkuji. Chci říci, že jsme samozřejmě světově velmocí, snažíme se prosazovat lidská práva, ale některé členské státy, jako třeba Francie, pořád ještě operují s rasismem, s xenofobí a tak to je tomu i v případě Romů. A ta hlavní města, která se snaží přijímat různá opatření, pokud je o volný pohyb osob, no pokud se chcete opravdu vypořádat s touto otázkou, pokud chcete opravdu něco udělat i s těmi zeměmi, které nedodržují pakt stability a růstu, tak to můžeme označit za skutečnou katastrofu neoliberální politiky. Eh, pokud o Pakistán, musíme vyjádřit naši solidaritu, musíme posílit spolupráci, ale nesmí to být zase na úkor eh, citlivých průmyslů v jednotlivých zemích, v zemích, kde je už tak vysoká nezaměstnanost, třeba u nás v textilním průmyslu v Portugalsku. A jde o to, že bychom se měli pokusit nejprve bojovat s chudobou. Měli bychom se pokusit vytvářet pracovní místa se sociálními právy, abychom opravdu bojovali s chudobou. Děkuji. Poslední projev na minutu, prosím. Kvan Rompuy, želim vas spomniti, da smo tik pred dvěma pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla upozornit na to, že nás čekají dvě důležité mezinárodní konference. Jedna v říjnu o biodiverzitě v Japonsku a druhá se bude konat v Soulu o klimatických změnách. Toto všechno bude pod záštitou OSN a Evropská unie musí hrát také aktivní úlohu. Zároveň musíme mít určitou mezinárodní pozici a společnou linii jako Evropská unie na světovém poli. Také víme, k čemu došlo v Kodani, kdy Evropa zastávala eh, různorodou pozici a to nebylo velmi dobré pro výsledek jednání. Takže jsem se chtěla zeptat, co přesně Rada myslí, když říká, že musíme hovořit jedním hlasem. A jsou hlavy státu opravdu připraveny s tím něco konkrétně udělat? Okay. Uh, Mr. Vice President of the European Commission. A nyní má slovo místo předseda Evropské komise. Pane Ševčoviči, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Opravdu jsem nesmírně vděčný za to, že jste mi tak štědře udělil řečnický čas. Já se budu snažit velice stručně ke čtyřem hlavním tématům, o kterých jsme dneska dopoledne hovořili. První věc. Velice jasně vidíme, že zde zazněl jasný signál podpora novému strategickému přístupu k našim strategickým partnerům. Potřebujeme využít Lisabonského rámce lepším způsobem a rovněž kvalitněji využít naši pozici EU a využívání našich pravomocí i v oblasti zahraniční politiky. Měli bychom lépe využívat synergii v oblasti zahraniční politiky. Měli bychom se snažit samozřejmě zapojit i členské státy, evropské instituce a mm, umožnit to, abychom hovořili jedním hlasem všichni. Proto si vážím té důležitosti převzetí odpovědnosti za tuto zahraniční politiku, nejenom ze strany instituci, ale i vedoucích představitelů členských států. Jsem rád, že o tom hovořil pan Van Rompuy, protože je velice důležité, aby na multilaterální, bilaterální úrovni jsme právě tímto způsobem postupovali, abychom dosáhli kýžených výsledků. Několik slov ohledně ekonomické zprávy a řízení. I v této oblasti cítím velice jasnou podporu ze strany Evropského parlamentu, který nás chtějí podpořit, abychom udrželi tuto hybnou sílu, toto momentum z letošního roku. Je velice důležité, abychom vytvořili jasnější, lepší systém tomto ohledu. Rád bych bych ujistil poslance, poslankyně Evropského parlamentu ohledně eh, našeho postoje k rozpočtovému deficitu. Budeme se tím zabývat velice podrobně, budeme se zabývat i problematikou zadluženosti, lepší monitorováním do budoucna. Jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament bude mít příležitost, bude mít příležitost každoročně diskutovat s námi všechny tyto otázky, problematiky. My budeme předkládat výroční zprávu přesně na základě eurosemestru, tak abychom měli komplexnější kom, mm, obrázek ohledně stavu ekonomiky v jednotlivých členských státech. Já doufám, že to bude výborná příležitost pro rozsáhlejší debaty na konci každého roku. Současně bych vás chtěl ujistit, že nezapomínáme na důležitost hospodářského růstu a zaměstnanosti. A proto potřebujeme a využívat nástroje strategie EU 2020. Chtěli bychom aby se evropská ekonomika zakládala na novém základě, na a, nových východiscích a chceme zajistit zdravý hospodářský růst pro evropskou ekonomiku. Z tohoto důvodu se chceme více soustředit na zaměstnanost, na dobrou politiku pro mladé a také na snižování chudoby. A lepší dohled a chytřejší hospodářská politika musí jít ruku v ruce, protože jedině takovým způsobem dosáhneme odpovídajících výsledků. Takže pokud je komise, komise pro něco, potom je pro chytrou konsolidaci. Pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost, já si myslím, že baronka Eštnová jasně ukázala, že se zavazuje vytvořit profesionální diplomatickou službu, která bude odrážet evropské hodnoty, evropskou sílu a také situaci v Evropě. A z tohoto důvodu geografická rovnováha i rovnováha mezi povlo, eh, pohlavími, a stejně tak jako rovnováha mezi lidmi z institucí a čl- z členských států eh, jsou nesmírně důležité pro to, abychom vytvořili profesionální Evropskou službu pro vnější činnost. Katrin Eštnová rovněž eh, se zavázala, že bude postupovat eh, s vytvářením ESVČ a já si jsem eh, jistý, že eh, další vývoj do roku 2013 bude odpovídat tomu, co požadujete. Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem za to, že jste trvali na tom, aby bylo evropské právo dodržováno, aby byly dodržovány evropské hodnoty a také vám děkuji za to, že jste se snažili o to, jak zajistit lepší podmínky pro Romy. Více než 70,5 milionů eur eh, bylo investováno do zlepšování situace Romů a jiných zranitelných skupin. Komise tyto peníze investovala eh, ve 12 evropských eh, zemích. Především to byly peníze z Evropského sociálního fondu. Musíme se ale podívat na to, jak využijeme našich prostředků, které máme k dispozici. Chtěl bych vyzvat k tomu, abychom je využívali efektivněji a lépe. A domnívám se, že proto budeme potřebovat eh, nový přístup k tomu, jak to budeme v budoucnosti dělat. Pokud to budeme dělat společně, je potivnější a přinese to také lepší výsledky než v minulosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji místo předsedovi Evropské komise a předsedu Evropské rady. Předávám vám slovo. Eh, především chci poděkovat všem těm, kdo vystoupili v diskusi. Já vím, že to není jednoduché odpovídat ale um, ono je skutečně i těžké do jedné minuty schrnout uh, názory, které chceme vyjádřit. Já tedy uh, asi nebudu moc odpovědět úplně na všechno, ale několik poznámek bych uvedl ke dvěma velkým kapitolám. První kapitolou je uh, zahraniční politika, vnější politika. To je dlouhá cesta. Proběhla důležitá práce ze strany pana Solany. Často se na to zapomíná. Já jsem vyjmenoval i v posledních měsících, jaké společné postoje byly schváleny k mm, Iránu, Střednímu východu a k některým obchodním otázkám. Udělali jsme také ale krok vpřed, pokud jde například o naši pozici v G20 to je největší světová výroční konference G20. Když jsem eh, přišel do Evropské rady ještě jako premiér, tak eh, probíhaly oddělené schůzky všech členských států, které patří do G20, a oni si eh, schvalovali postoj já jsem požadoval, a už se to stalo, aby e, byla společná pozice 27 členských států, i když všechny členské státy EU nejsou zastoupeny v G20. A pan Barroso i já zastupujeme Evropskou unii jakožto celek. Proto máme společnou, společný postoj. A mohu vás ujistit, že na zasedání G8 i G20 členské státy a zástupci EU hovoří stejným jazykem. Jsou také okamžiky, kdy se objeví pozitivní aspekty, kdy dojde k pokroku a já bych velice rád takovéto věci právě zdůraznil. Tady totiž k pokroku došlo. A přitom jde o největší mezinárodní světovou konferenci G20. Jsou ještě nějaké problémy? Zajisté, že jsou. A stále ještě na nás doléhá trauma a kodaně. Měli jsme společnou pozici, měli jsme společnou rétoriku, ale nepodařilo se nám prosadit tuto pozici vůči ostatním. A výsledkem je, že vlastně prohrávají všichni, ztrácejí na to všichni, protože výsledky jsou skodaně velice neuspokojivé. Ovšem došlo i v radě bodů k pokroku i když musíme ještě pracovat dál a dál tím správným směrem. Byla mi položena otázka. Eh, co bude vaše sdělení na samitu s Čínou? Já vás prosím, abyste si důkladně přečetli, nikoli jen povrchně, ale důkladně přečetli to, co je napsáno v závěrech Evropské rady. Doporučuji vám to. Samozřejmě, že v závěrech Evropské rady eh, nemůže figurovat celá ta strategie a všechny ty eh, vyváženosti a rovnováhy, které předkládáme našim partnerům, jako jsou Číňané. Když si ale přečtete tento text závěru, tak si určitě uvědomíte, že jsou tady nové akcenty a že tam vnášíme pojem reciprocity. Ne, že pouze my reagujeme na slova jiných, ale u řady partnerů také řadu věcí žádáme. A na, to, na tom spočívá pojem reciprocity. Evropský parlament od Lisabonské smlouvy eh, daleko více eh, působí v oblasti obchodních eh, dohod, v oblasti tedy obchodních mezinárodních dohod působí Evropský parlament mnohem výrazněji. I tady došlo k pokroku, ale myslím, že i tady je třeba udělat ještě více. E, pokud jde o summit s americkým prezidentem, ten budeme připravovat na říjnovém zasedání e, Evropské rady. A dohodneme se na tom poselství, které e, předseda Barroso i já sám chceme přednést vůči americkému prezidentu. Chceme se dohodnout tak, abychom mohli hovořit jménem celé Unie všech 27 členských států. A znovu, krok eh, za krokem, tady postupujeme správným směrem. Druhá poznámka se týká hospodářské politiky. V posledních eh, dvou letech jsme prováděli inteligentní hospodářskou politiku, mnohem inteligentnější než v minulosti. Promrhali jsme deset let. Mohli jsme zasáhnout včas v rozpočtové oblasti i v, roz, v oblasti konkurenceschopnosti. Ale neučinili jsme to. A právě proto, že jsme to tehdy neučinili, máme dnes problémy. Co jsme udělali od finanční krize? Já nechci hovořit o záchraně bank. A je v roce 2008 a ve velké míře ještě v roce 2009 probíhala velice riskantní expanzní expanzivní politika. Byla to riskantní politika, protože zvyšovala rozpočtové deficity. Ovšem, jakmile dojde k růstu eh, a věříme v to, nebo objevuje se to od začátku tohoto roku, tak už začíná probíhat politika rozpočtové konsolidace a postupného snižování rozpočtových deficitů. Nikoli náhle, prudce a najednou, ale postupně. Ještě letos je tady do jisté míry expanzivní eh, charakteristika. A eh, trhy byly stále likvidní, aby se nestalo to, co se stalo v roce 1930, kdy došlo k přerušení likvidity. Máme úrokové míry dost nízké, aby bylo možné podpořit eh, růst, eh, aby eh, také nedošlo k dopadům vysokých úrokových měr. V měnové oblasti vedeme opatrnou, postupnou a moudrou politiku. Proč? Ne proto, abychom měli to potěžení, potěšení, že tady eh, roste rozpočet, ne? Eh, a to, co děláme teď, není ani proto potěšení snižovat eh, Eh, snižovat deficit. Je to proto, abychom měli trvalý růst a trvalou zaměstnanost, aby se toto všechno projevilo pozitivně, protože všechno je vlastně ve službách zaměstnanosti, ve snaze snížit nezaměstnanost. K tomu směřuje veškeré naše úsilí. Neděláme to pro vlastní potěšení či pro potěšení, že se sníží dluhy a že se sníží deficity. Ne. Je to objektivní, velice důležitý nástroj pro snižování nezaměstnanosti. Jak řekl místopředseda komise, aby bylo možné toto všecko ještě více zarámovat do sociálního rámce, začlenili jsme mezi naše cíly 2020 eh, také otázku cíle boje proti chudobě. Eh, tento cíl jsme začlenili eh, a zohlednili ho v politice vzdělávání, odborné přípravy. Snažíme se udržet strukturální fondy, Eh, fondy soudržnosti a věřím, že se to projeví ve finančních výhledech, které zpracujete, aby eh, životní úroveň byla v rámci EU co nejlépe eh, zohledněna. Cílem veškeré činnosti je navýsost sociálním cílem a to jsem chtěla říci koncem této diskuse. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, za zprávu eh, z Evropské rady, za váš příspěvek naší dnešní diskuzi. A před námi stojí další velice významná diskuze v Evropském parlamentu. A pokud jde o další zasedání Evropské rady, tak to bude v říjnu, po němž bude opět následovat tedy debata společně eh, s námi, takže ta přestávka není na dlouho, protože se znovu uvidíme. Děkujeme ještě jednou, pane předsedo. E, na tím zakončiliśmy ten... Tak e, tímto jsme uzavřeli tento bod jednání na našem programu.